Dámy a pánové, prosím, posaďte se. E, Dobrý den. Dovolte, abych zahájila jednání podvýboru pro bezpečnost a obranu. Dostali jste pořad jednání, nebo návrh pořadu jednání. Eh, budeme tedy schvalovat eh, pořad jednání. Ještě bych vám chtěla připomenout v tomto okamžiku, že během dnešního zasedání bude tlumočení poskytnuto do jazyků, které používají řádní členové našeho výboru. Dále bych chtěla říci, že toto jednání je eh, přenášeno na internetu. Pokud nejsou nějaké poznámky k pořadu jednání, tak pořad jednání budeme považovat za schválený. Otrzymaliście Państwo również eh, protokoły. Také jste dostali zápis z jednání pod výboru 24. září a 13. října. A pokud do konce dnešního jednání někdo nevznese námitky proti zápisu, tak bude zápis považován za schválený. Teď přejdeme tedy k našemu prvnímu eh, bodu. Já bych tady chtěla přivítat velvyslance Waltra Stevense, který je předsedou politického a bezpečnostního výboru Ti kolegové, kteří jsou dlouhodobí členové Evropského parlamentu a členové tohoto podvýboru, je pan Stevens dobře známou osobou, protože eh, k nám chodil vlastně z titulu své současné i minulé funkce. A pan Stevens bude tak laskav, že nás informuje o kontextu SBOP v souvislosti s vyvíjícím se bezpečnostním prostředím. A doufám, že nás také tedy um, informuje o postupu politického a bezpečnostního výboru. Bude také uh, určitě hovořit o současných úkolech a výzvách a o tom, co tedy řeší v současnosti politický a bezpečnostní výbor. Takže pane Valvislanče, máte slovo. Děkuji vám, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a vážení členové výboru, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat paní předsedkyně za to, že jste mě laskavě pozvala na tento podvýbor. Myslím, že naposledy jsem tady byl už eh, takřka před rokem, přesně to bylo 27. listopadu, takže je to skutečně téměř eh, přesně rok. A od té doby se toho hodně změnilo, nejen eh, v našem sousedství, ale i tady v podvýboru, protože tady vidím hodně nových tváří, ale i tváře dobře známe. A Chtěl bych hned od počátku říci, že bych rád s vaším podvýborem hodně spolupracoval, abychom mohli společně řešit politickou a bezpečnostní politiku e- EU, abychom mohli pracovat na tom, že tato politika bude viditelnější a bude mít také větší dopad přímo v terénu. Říkala jste, že mám hovořit o prioritách SBOP v souvislosti s vyvíjícím se bezpečnostním prostředím. E, toto prostředí se teď vyvíjí poměrně hodně rychle a e, nebyli jsme na to vždycky zvyklí, ale možná úvadem. Vzhledem k tomu, že mnoho z vás jste nových, tak bych řekl, že tedy společná bezpečnostní a obraná politika vychází eh, ze tří pilířů, to je operativa, způsobilost a partnerství a to všechno eh, patří mezi naše priority. Snažíme se eh, vyhovět tomu, co naši představitelé Eh, na Evropské radě v prosinci 2010 vytyčili jako pracovní program. Pokud jde o tu operativu, máme eh, pět eh, vojenských a jedenáct civilních operací. Nejúspěšnější je naše operace Atalanta proti pirátům. Nedávno jsme také zahájili na Mali novou civilní misi. Pokud jde o tu způsobilost nebo kapacitu, to je velice klíčová věc, protože pokud Evropská unie má zajišťovat bezpečnost, tak proto potřebuje určitou kapacitu, vybavení, a vlastně EU eh, e jako taková nic nemá. Členské státy mají eh, nějaké kapacity a je třeba je potom dostat eh, do terénu, což je trošku komplikovanější tím, že to vlastně patří jednotlivým členským státům. Navíc také klesají rozpočty a to sdílení těch kapacit je dnes takovým motem. Snažíme se propojit kapacity jednotlivých členských států a třeba Eh, rozvíjet ty, kde máme nedostatky, jak se ukázalo například v Libii, eh, kde třeba jsme měli problémy eh, s mm, zásobováním letadel přímo ze vzduchu, nebo tam byl nedostatek těch bezpilotních letounů, dronů. Ale myslím, že tady také byl Claude France na tomto výboru a určitě o tom podrobně hovořil. Takže dovolte několik takových hlavních linií, trendů, které bych chtěl zmínit v tom měnícím se prostředí. Za prvé e, jsou to e, vlastně vztahy mezi USA a Ázií. Vyvolalo to očekávání, že Evropa by měla e, tedy přebrat více odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost. Viděli jsme to v Libii, viděli jsme to v Mali do určité míry i na Ukrajině. A to je tedy jedna věc. A to vlastně přichází v okamžiku, kdy jednotlivé členské státy eh, jsou eh, nuceny řešit finanční krizi. Eh, takže se to hodně řeší vlastně na PSC, tedy Bezpečnostního politickém výboru, a to prostě nám trochu komplikuje život, ten, ten nedostatek financí. A možná jako výsledek toho EU, a to je další trend, e, vlastně začala přizpůsobit, e, začala působit mnohem pragmatičtěji. E, SBOP často byla hodně kolem symbolů, takových konceptů, jako byly třeba nějaké různé hlavní cíly, Eh, prostě vojenské civilní eh, kapacity 10-16 tisíc lidí, ale členské státy teď hodně se snaží o takový pragmatický, praktický přístup. Otázkou je, co můžeme dělat v terénu, kolik tam můžeme poslat lidí, co můžeme udělat, abychom pomohli zadržet krizi třeba ve Středoafrické republice. Neříkám, že tyto konceptuální věci úplně mizí, ale eh, skutečně teď začíná převládat pragmatismus. Další eh, trend, který možná trochu souvisí s tímto novým prostředím, kdy máme méně financí, je zvyšující se důraz na takzvaný komplexní přístup. To znamená, že eh, ty mise a operace jsou stále velice důležité, ale jsou jenom jednou součástí našeho přístupu nemohou nahradit politiky. To znamená, že jsou součástí širšího evropského přístupu, který zahrnuje i diplomacii, rozvojové nástroje, bezpečnostní nástroje. A to je dnes tedy charakteristické pro ten nový přístup. Když dojde k nějaké krizi, tak vytváříme takzvaný politický rámec pro reakci na krizi nebo pro přístup ke krizi. To je takový dokument, kde se snažíme dívat na tu krizi ze širšího pohledu. Další trend. V tomto složitém prostředí Eh, spolupráce s partnery je samozřejmě nutnost a eh, také právě se posilující tendence. Samozřejmě NATO je pro nás důležité, ale také Africká unie, OSN. Například teď eh, s OSN diskutujeme o řešení různých krizí. to je velice důležitý naše předsedky kyně se eh, včera setkala s novým generálním tajemníkem NATO, protože to partnerství považujeme za velice důležité. V Evropské unii eh, také narůstá to vzájemné partnerství, protože ty jednotlivé nástroje musí fungovat dohromady. To eh, souvisí s Lisabonskou smlouvou a zaznamenáváme také rostoucí spolupráci s komisí a vidím, že tady jsou někteří zástupci komise. například eh, jak eh, vlastně udržet výsledky z různých misí SBOP v dlouhodobém časovém horizontu pomocí nástrojů komise. Takže i s komisí eh, máme větší partnerství. Pochopitelně mm, stále na tom pracujeme a očekáváme také, že ta nová vysoká představitelka také propojí komisi s prací našeho výboru. Ale pokrok jsme určitě zaznamenali a mohu to tedy říct eh, i ve srovnání s eh, dřívějšími pracovními zkušenostmi, kdy jsem předsedal CMPD. Další trend, to je vlastně, to jsou mise na budování kapacit a tím mám na mysli jak vojenské, tak civilní. Podívejme se na Sahel, na, třeba i teď na Ukrajinu. A my se snažíme tedy budovat kapacity, eh, provádět výcvik, trénink, poradenství, tak aby ty země byly schopny eh, si eh, tu bezpečnost potom zajišťovat sami. Takže to je také velice důležitý trend. Řada našich misí stále probíhá v Africe, eh, kam se hodně soustředí naše činnost, ale také teď se soustředíme na sousední země, máme misi na Ukrajině, v Libii, tam jsou problémy pochopitelně, ale také tam zaznamenáváme změny. Pak tady jsou také určité průřezové eh, tendence, stojí před námi nejrůznější úkoly a úkoly také nesou příležitosti. Takže takovou první příležitostí je Evropská rada o bezpečnosti a obraně, která se konala v prosinci a která vytyčela velice ambiciózní pracovní program pro nadcházející roky. Teď se nacházíme v takovém klíčovém okamžiku, protože Eh, dosud eh, jsme eh, zatím jenom navazovali na tu radu, ale máme teď před sebou novou lhůtu a to je červnová Evropská rada, kdy v červnu vrcholní představitelé se podívají na to, k čemu došlo od prosince. To znamená, ten tlak se zvýší na to, abychom přinesli nějaké výsledky. Máme tady takové tři eh, důležité eh, pracovní momenty, to je viditelnost naší akce, eh, zvyšování kapacit a také vlastně mm, průmyslová základna pro budování kapacit. Musíme tedy podat zprávu o tom, jaký pokrok jsme zaznamenali Eh, už v listopadu se sejdou ministři obrany a zahraničí, kde také se o tom bude hovořit. Ale obecně bych řekl, že ta diskuse, eh, která se v této souvislosti vede, není jednoduchá a pokrok byl spíše pomalý. Není to jednoduché, protože hodně závisíte na členských státech a pochopitelně v tomto složitém prostředí, i když byste řekli, že to sdílení kapacit je něco eh, přirozeného, tak ale se objevují různé překážky, Nechci tím říci, že by dosud eh, se nedosáhlo žádných výsledků, tak tomu není. Například máme eh, strategii počítačové bezpečnosti, námořní bezpečnosti, k tomu je i související akční plán. Jak jsem říkal, je to příležitost, ale také je to výzva, aby se to prosadilo, ale tlak bude růst na to, abychom ten pokrok eh, učinili větší. S tím také souvisí Eh, otázky eh, nebo mise eh, čtvrté generace. My máme třeba, jsme měli mise v Africe. Určitě víte, že tam prostě docházelo k tomu, že se lidé zabíjejí navzájem, páchají téměř masové vraždy a bylo třeba s tím něco dělat, ale mm, bylo nutné prostě mobilizovat dostatek složek a to platí i pro naše civilní mise. A samozřejmě tady na to také má vliv ta finanční situace Další otázkou je rozpočet. Rozpočet eh, na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která je vlastně teď, ten eh, rozpočet je zastropován, eh, to je běžné v dobách úspor, ale hlavním problémem je dnes rozdíl mezi položkami pro závazky a položkami pro platby. Takže vy se můžete zavázat, že budete financovat nějakou akci, ale pak je problém, když pak nakonec ty platby jsou poloviční než závazky, kdy se vlastně nedá zaplatit to, k čemu jste se zavázali. A to je velice problematické. Hodně se o tom diskutuje na našem výboru, diskutuje se e, o tom i na Relexu. Zda by se tedy nepodařilo najít nějaké další zdroje financování Eh, snažíme se hledat i priority, kde je možné uspořit, jak se můžeme zlepšit, tak abychom snížili náklady na naše mise. A třeba ty bezpečnostní náklady někdy jsou hodně vysoké, když třeba působíte v Afghánistánu, v Libii, tak samozřejmě tam nemůžeme nechat naše lidi v terénu bez jakékoliv ochrany. Eh, s tím souvisí také eh, finanční aspekty financování SBOP. Například to je třeba revize mechanismu Atina Eh, pro některé členské státy je to problematické, ale vlastně se reviduje to financování mechanismu Atena, když třeba někam vyšleme eh, bojovou skupinu, jak financovat třeba náklady na dopravu nebo na přepravu, zda je možné to zahrnout do společných nákladů nebo ne. Týká se to ale i třeba civilních misí, toho, jak můžeme zlepšovat eh, finanční synergii mezi vojenskými a civilními misemi. Například eh, se zabýváme tím, že bychom v Mali, kde máme tu vojenskou misi, eh, eh, vlastně využili stejné prostory i pro civilní misi. To znamená, že ty mise by měly společné náklady na pronájem budov. To by mohlo vést ke snížení nákladů, ale má to zase třeba dopady na organizaci velení, autonomii jednotlivých misí a podobně. Dalším aspektem jsou finanční nařízení. My zjišťujeme, že někdy finanční nařízení, která jsou uvedena ve všech předpisech komise, nejsou vždycky úplně vhodná pro řešení krizových situací. A třeba to, co je možné u humanitární pomoci, kde je možné třeba rychle něco uvolnit, nějakou pomoc, tak to není vždycky možné u řízení krizí. A to tedy někdy zabraňuje rychlé reakci. Také je eh, to důležité pro takzvanou přechodovou strategii, to znamená, měli jsme naše eh, mise například v Kongu, pak jsou různé krizové operace, eh, které se tedy soustředí na krize, ale když se podíváte třeba na eh, reformu bezpečnostního sektoru v Kongu, to je věc dlouhodobá. A ty přechodové fáze jsou okamžikem, kdy třeba je nutné změnit tu misi eh, společné zahraniční bezpečnostní politiky na nějakou dlouhodobou misi. Eh, v Kongu jsme třeba měli EUPOL, ale také ale řešíme, jak právě přejít od té mise SZBP na nějaký eh, dlouhodobější nástroj, který udrží výsledky té mise, aby vlastně ty výsledky nepřešly v Němeč. Další výzva to je provádění Lisabonské smlouvy, protože v Lisabonské smlouvě jsou novinky, třeba článek 44, který znamená, že EU může pověřit skupinu zemí, nebo třeba to mohou být i jedna země nebo dvě země, aby dělali určité záležitosti eh, při řešení nějaké krize. Zatím tady jsme nezaznamenali velký pokrok, eh, diskutuje se o tom, ale členské státy jsou dosti rozpolcené v této věci. Samozřejmě potřebujeme nějaké politické rozhodnutí, ale tím, že členské státy jsou rozpolcené, tak je to složité. A je to věc, která jde napříč různými oblastmi a závisí na politické vůli členských států. To je třeba využívání bojových skupin, například ve Středoafrické republice, všichni říkali, no tohle je přesně situace, kde bychom měli poslat bojovou skupinu, aby se e, to tedy rychle vyřešilo, ale bohužel nebyla politická vůle k tomu. E, protože samozřejmě se tam řeší náklady na tu akci, ale byly tam i rozpory mezi členskými státy. A největší výzvou paní předsedkyně e, to je věc docela nového bezpečnostního prostředí a toho, jak na něj budeme reagovat. A to samozřejmě je věc, kterou se PSC hodně zabývá. A když se naši představitelé sešli v prosinci 2013, tak už tehdy e, řekli, že dochází opravdu k významným změnám v našem bezpečnostním prostředí a že objevují se nové úkoly. To je počítačová kriminalita, terorismus, migrace, zahraniční bojovníci, dále propojení e, interní a externí bezpečnosti, ale i tehdy, když se sešli, tak si těžko dovedli představit, že Rusko eh, anektuje Krym a že ISIL se stane takovou obrovskou hrozbou, šířící se po Sýrii, po Iráku. A musím říci, že to skutečně překvapilo všechny a já jsem eh, sám osobně tím byl překvapen, že naše bezpečnostní eh, složky také tím byly vlastně zaskočeny, ať už se jedná o ty západoevropské nebo americké. A když se podíváme na Ukrajinu, eh, kolega tady byl a informoval vás o tom, ale to je věc, která zcela pozměnila tu bezpečnostní situaci v Evropě, kdy se vlastně hranice měnily silou a to je věc, která je zcela nepřijatelná a je zcela v rozporu s helsinskými dohodami. Možná bych vás ještě upozornil na dalších pár věcí. Při řešení těchto krizí jsme velice úzce spolupracovali, vytvářeli takovou jednotnou frontu s našimi transatlantickými partnery a samozřejmě s NATO. Měli jsme k tomu i dva neformál, dvě neformální schůzky eh, s partnery, kdy jsme řešili, jaký zaujmeme postoj. Také máme setkání tzv. PSC plus 9, což jsou různí eh, partneři, například kandidáti na vstup do PSC, ale také eh, země, které nejsou v NATO, které s námi spolupracují. A i tam se hodně řešily otázky Ukrajiny. Eh, také eh, se zabýváme otázkami, eh, co OBSE, e. máme vlastně monitorování společných misí, například zajišťujeme společně různé akce na ochranu vozidel a snažíme se dělat i více na jejich podporu. Dále máme teď naší misi kdy chceme vlastně eh, posílit eh, eh, oblast civilní bezpečnosti také na Ukrajině. A pak je tady také otázka sankcí, což je poměrně důležitá věc. Nebyla vůle k tomu, aby se jednalo zbraněmi, tak se prostě jednalo, použila zbraň ve formě sankcí. Zdá se, že mají účinek, eh, že eh, prostě to mm, je nepříjemné pro tu dotyčnou zemi, tak jak jsme to zaznamenali i eh, v Iránu, kde to trvalo poměrně dlouho a možná i díky tomu se teď vedou jednání. Pozoruhodné je, že přes všechny sankce a navzdory tomu, že tedy sankce mají účinek i na nás, tak v Evropské unii panovala poměrně velká jednota ohledně sankcí. Kdyby před rokem a půl vám někdo řekl, že EU jednotně zavede takovéto sankce vůči Rusku, tak by tomu asi nikdo nevěřil, ale nakonec eh, se to stalo. ISIL. To je samozřejmě věc, která stojí vysoko eh, na eh, našem programu. Snažíme se tedy zadržet tu hrozbu. ISIL, eh, podílíme se na koalici vedené USA. A je dobré, že také země přímo v regionu, Emiráty a další, Saudská Arábie, eh, se na tom podílejí, eh, což je zcela jiná situace oproti tomu, když třeba byla válka v Libii nebo v Iráku. Pak tady je otázka zahraničních bojovníků, to je věc, kterou se také hodně zabýváme. Zabývají se tím ministři zahraničí i ministři vnitra. Přijali jsme protiteroristickou strategii a teď spolupracujeme s kolegy z COSI, což je vlastně pracovní skupina pro vnitřní bezpečnost. Budeme mít teď schůzku v polovině listopadu na toto téma a zabýváme se tím, jak tuto strategii můžeme konkrétně realizovat. Dále eh, také se snažíme vlastně odstřihnout ISIL od příjmů, ať už se jedná o příjmy z ropy, spašování a dalšího. Pak tady je také otázka humanitární pomoci, protože mm, mm, je krize v Sýrii, eh, hrozba ISIL a je hodně oprchlíků v Jordánsku, Libii, Libanonu. A my se snažíme tedy poměrně hodně finančně podporovat tyto uprchlíky. A pak tady je vojenská činnost jako taková. Ta je samozřejmě nezbytná, ale sama o sobě není efektivní. Je třeba také vést mm, politická jednání, třeba v Iráku. To, k čemu došlo s ISIL, je do značné míry výsledkem nedostatku zájmu vlády Al-Malikiho o skupiny eh, sunnické menšiny v některých částech Iráku. Musíme eh, také Eh, sledovat eh, země eh, sousední, jako je Libanon a Jordánsko. Snažíme se poskytovat politickou podporu i humanitární podporu. A v Libanonu podporujeme také libanonské ozbrojené složky. Není to v rámci SZBP, ale je to v rámci akcí, které financujeme z fondů komise. Další oblast, Gaza a blízkovýchodní mírový proces. Samozřejmě nemůžeme se vrátit k dřívějšímu statusu, takže je třeba učinit nějaký pokrok kupředu a snažíme se podporovat nějaké komplexní udržitelné řešení. Zabývali jsme se tím, jak můžeme k takovému řešení přispět, třeba prostřednictvím misí, které máme v oblasti, to jsou třeba eh, EUPOL nebo EUBAM eh, v Rafě, eh, to jsou různé možnosti. Dále Libye, to je stále velký úkol. Nedávno tam probíhalo hodně bojů mezi islamistickými silami a vládními silami. Vláda vlastně neovládá plně ani hlavní město. Máme misi EUBAM Libie, kterou vlastně teď jsme trochu zmenšili a přesunuli do Tuniska jinak kvůli bezpečnostnímu kontextu a kvůli tomu, že oni vlastně nemohou operovat v prostředí, kde všichni navzájem bojují. Dále eh, také se zaměřujeme na sousedy našich sousedů. Středoafrická republika, tam máme misi EUFOR, přemostující operaci předtím, než eh, tam bude mise OSN MINUSKA. Eh, snažíme se tedy o hladký přechod mezi těmito misemi. Také se zabýváme tím, když vlastně nějaká mise skončí a jak pomoci OSN eh, třeba v rámci reformy bezpečnostního sektoru, kdy spolu s nimi řešíme různé možnosti. Musíme také pochopitelně spolupracovat s místním obyvatelstvem tak, aby místní obyvatelstvo stálo za námi a koordinovat s OSN. Další eh, oblast to je Sahel a Mali. Eh, tady máme také civilní misi pro Sahel a Mali, která by měla eh, pomoci k mm, civilní bezpečnostní složky a obdobnou misi máme v Nigeru, to je EUCAP Sahel Niger. Na závěr bych ještě chtěl upozornit na tři aspekty. Prvé, Eh, na to, že v budoucnu budeme muset přijímat politická rozhodnutí na výboru na prodloužení mandátu tak, eh, aby ten mandát mohl přetrvat třeba až do roku 2016. Eh, I ze zeměpisného hlediska se chceme ten mandát rozšířit i do afrického rohu, protože členské státy měly pocit, že by to mohlo být prospěšné. Druhý aspekt ve spolupráci s Africkou unii eh, řešíme, jak naši partneři mohou sami rozvíjet eh, své vlastní kapacity. Takže my podporujeme takzvanou africkou bezpečnostní a mírovou architekturu. Samozřejmě to může být prospěšné i pro naše mise v Mali nebo v Somálsku a pro financování misí například v Somálsku, která hodně pomáhá tomu eh, boji proti Al-Shabaab. A každý rok také eh, máme schůzky s našimi africkými kolegy, s politickým a bezpečnostním výborem Africké unie plánujeme teď společnou cestu do Mali i za přítomnosti OSN a myslím, že bude velice zajímavé si s nimi vyměnit zkušenosti. Za třetí a v neposlední řadě to je výcvik kapacity našich partnerů, tak aby těto naši partneři byli schopni eh, sami převzít starost o svou bezpečnost a ukazuje se ale, že i ta vybavenost výstroje je velice důležitá, takže teď máme misi, která se nazývá výcvika e, výzbroj. My samozřejmě to nemůžeme e, dělat prostřednictvím komunitárních opatření, ale musíme najít tu cestu, která byla v souladu s právem EU. Takže to je zhruba vše. Omlouvám se, že jsem hovořil dlouze, ale chtěla jsem tady nastínit takové hlavní trendy. Takže my stále aktivně pracujeme, ale myslím, že jsme zaznamenali určitý pokrok, ale ještě je před námi hodně práce a velice rád odpovím otázky poslanců na toto téma. Thank you very much, uh, indeed. Děkuji eh, panu velvyslanci za tento, toto obsáhlé uh, úvodní slovo. Určitě ještě bude odpovídat na celou řadu otázek, eh, které mu eh, položíme, ale než předám slovo eh, koordinátorům, dvěma koordinátorům, tak mi dovolte, abych položil vlastní otázku. Jestliže že to bylo na nejvíc zajímavé naslouchat vašim názorům. A názorům PSC. které se týkaly nových i dlouhodobých eh, hrozbám eh, eh, pro evropskou bezpečnost. Já osobně jsem vděčna za vaši prezentaci celé situace v Africe, která je popředí naší diskuze tady na zasedání sede. Minulý měsíc jsem eh, se věnovala diskuzi o hrozbě ISIS, ISIL, um, um, protože a také um, k hrozbě kalifátu. Um, a řekla bych, že jsme víceméně jednotní v tomto přístupu. Eh, co se týče hrozeb, eh, které přicházejí v ISIS. A chtěla bych um, slyšet váš pohled na politiku a politický přístup k možným akcím Evropské unie tváří tvář těchto hrozbám. Jak co se týče interním hrozbám, které eh, hrozí občanům EU eh, e ze strany ISIS, ale také hrozby, které se týkají geopolitické záležitosti nebo výzev. Včera jsme eh, poslouchali prezentaci pana Barzányho během zasedání výboru AFET a Chtěla bych ehm, si poslechnout váš komentář ehm, k této situaci v regionu, ale pak ještě máme jiné věci. Když um, hovoříme o um, kapacitách a SPOP a evropských um, kapacitách a jejich vytváření, tak eh, jsme v zcela nové situaci na východě po té, co se Rusko pustilo do agrese. Uh, na Ukrajině a e, vlastně bych ráda slyšela, jaký je váš přístup e, k této věci. Na jedné straně tady máme, řekla bych, velmi tvrdý jazyk a rozhodnutí, oznámení, prohlášení a e, rozhodnutí která se dělají v rámci ekonomických sankcí, ale přesto eh, jsme angažováni v řadě společných projektů eh, s agresorem, přímým agresorem v našem sousedství. Jenom za eh, pár hodin budeme diskutovat o Galileu, za chvilku budeme diskutovat o Galileu. A tady také nás tím spolupráce s Ruskem a jsou tady i jiná propojení. nebo aspoň náznak této spolupráce eh, v koncepci práce bojových jednotek. Takže bych ráda slyšela váš eh, názor na možný politický přístup eh, k těmto výzvám. A teď bych ráda předala slovo dvěma koordinátorům politických skupin. No, je to pan Gáler jménem EPP nejprve. Ano. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Vesanci Stevensovi za jeho obsáhlou prezentaci a vylíčení situace. Možná jedna předběžná poznámka. Jestliže pragmatismus znamená, že budeme reagovat přiměřeně, adekvátně v akutních situacích, pak Eh, jsem schopen žít s takovým pragmatismem. Pak eh, opravdu máme přiměřené reakce. Jestliže však pragmatismus znamená, že eh, tady budeme dělat takzvané window dressing, abychom vrátili pozornost od toho, že vlastně nemáme žádné vysoké nároky, že tu není vysoká úroveň ambicí, tak musím říct, že s tímto bych tolik nesouhlasil. To je jenom jako předběžná poznámka. Můj dojem z toho, co jsem slyšel od paní Mogherini, je, že jednoznačně si přeje má vyšší míru ambicí než její předchůdkyně. A to právě v oblasti společné um, obrané bezpečnostní politiky. To jasně řekla. Uh, řekla že bude hrát tvrdě, I will play hardball, takhle jsem to slyšel, že to formulovala. A doufám, že konsens členských států posunuje kupředu trošku intenzivněji tím, že vysoká pověřenkyně eh, také se pokusí aktivně pracovat a nejenom se dívat, jestli se něco náhodně udá. Takže bych si přál, aby, váš, aby se to, co děláte, se stalo realitou. Mé otázky nejprve trošku konkrétněji k diskuzi o mechanismu Atena. Eh, jak, v jaké jsme situaci, vy jste se zmiňoval, že na stole už jsou návrhy, mohl byste mm, k tomu prosím říct něco eh, přesnějšího, konkrétnějšího, protože si opravdu myslím, že eh, v realitě můžeme konstatovat, že některé členské státy kvůli tomu ehm, do toho nejsou zaangažovány a nedávají dispozici jednotky, protože si nemohou zapl- dovolit zaplatit o něch 100%, ale podíl EU, který v jiných politických oblastech kofinancujete, to by mohli tím by mohli přispět. Já bych považoval opravdu za eh, žádoucí, abychom se dostali do takové situace, kdy i v případě mechanismu Aténa pozbírali alespoň materiál, anebo eh, abychom eh, vojáky, jednotky abychom to všechno financovali ze společně eh, financovaného hrnce, tak říkajíc, proto bych to považovala za důležité, protože jinak velké eh, eh, státy by mohly být přizvány pomoci častěji, protože menší státy sice mají materiál a vojáky, ale často nejsou schopny to zafinancovat. Takže tady bych rád věděl, co konkrétně máme k, na stole, jaké jsou tady návrhy k diskuzi. Ehm, oblast Primary Structure eh, Corporation. Eh, ano, tady eh, jsme v takové situaci, že členské státy si nejsou zajedno. V určitých situacích se jde trošku dál, na to jsme vytvořili právě tento nástroj. A k této diskuzi, této diskuzi mě bychom měli vést ostřej trošku a říct, tady máme konkrétní projekt, ať už to bude Operational Headquarter nebo ne, to je jenom jako příklad, anebo něco jiného kdy všichni říkají ano, chceme se dostat kupředu a pak Velká Británie řekne, e, my akceptujeme, že vy půjdete kupředu, ale my do toho nepůjdeme. A pak Velká Británie e, v rámci smluv, e, protože PESCO od toho tady je, aby eh, se vyjádřili různé názory. A poslední věc je otázka tato. Eh, teď jsme v takové myte mezi oběma eh, summity, prosinec 2013 a červen 2015, takové pololetí teď. V jaké situaci teď jsme při naplňování úkolů, které jsme si stanovili? Mohli bychom vzhledem k změněné světové situaci a e, změněné situaci v sousedství vycházet z toho, že tentokrát budeme ambiciozním způsobem implementovat všechno to, na čem jsme se usnesli. Toto bych si přál, protože místo um, um, Ring of Friends má takzvaný Ring of Fire kolem nás a já si myslím, že tento fakt by měl být e, sám podnětem pro to, abychom e, nezbytné věci udělali společně. Děkuji. Eh, chtějí někteří členové ostatní položit otázku? Vyslanče, prosím, můžete odpovědět na tyto otázky, které byly položeny a pak půjdeme do druhého kola. Děkuji za tyto otázky, které všechny jsou velice eh, zajímavé. A kutní, dovolte mi, abych začal tou poslední. Eh, jak si stojíme v otázkách, co se týče eh, otázek vyplnění úkolů Evropské rady? Ehm, musím říct, že trošku Mm, jsem se už toho dotkl ve svých úvodních eh, slovech. Ano, byly určité úkoly jako viditelnost a účinnost našich misí a, operačních jednotek mm, a také kapacity. K tomu byla vydána zpráva Katy eh, Ashton a to v září a také eh, zpráva komise. Ale musím říci, že teď jsme v takové klíčové, klíčový moment nastal. Je tady ještě dost práce, která se musí odvést. A e, musím říct, že e, v e, SPSC jsem zaznamenal, že ta diskuze nebývá vždycky jednoduchá. Třeba když chcete zlepšit financování misí a podobně, tak členské státy jsou všechny nějak jinde a ehm, eh, když mluvíte o bojových jednotkách, což byl jeden z prvků rapidně rychlé reakce, tak to vždycky je téma, které je na stole, když se setkají ministři, eh, když se setkají eh, ředitele jednotlivých oddělení, ale vidím tady jenom velmi malý pokrok, takže se musí ještě hodně práce odvést. A jak jsem říkal, jsou tady určité oblasti, kde už pokrok byl učiněn, například strategie námořní bezpečnosti, toto byla velmi důležitá práce, která byla splněna ehm, a sice se to zapracovalo do akčního plánu a myslím si, že to bude tématem příštích eh, týdnech. Co se týče bezpečnosti eh, námořní, tak tady také se toho udělalo dost ehm, pak jak můžeme na pomoci třeba se vybavením, zařízením partnerů. Tady se také udělal pokrok, i když není jednoduché eh, najít nezbytné finanční prostředky, zase to bude na programu. Ale obecně lze říci, že toto je, tady je těžké udělat pokrok. Ehm, například vlajkové projekty Ehm, tady je eh, pokrok, máte členské státy, třeba Nizozemsko, Itálie a eh, ostatní, ehm, jako Francie. Pokrok tu je, ale je to pokrok ehm, krůček za krůčkem. Postupný, takže musí se toho ještě hodně udělat. Myslím si, eh, že doufám, že teď v listopadu přijde takový silnější podnět k tomu. Ale na úrovni ehm, eh, vůdčích osobností ministrů ehm, tady je takový silný tlak na to, abychom tyto věci sdíleli, abychom spolupracovali. A jistě, že to je logika, v tom je logika, abychom spolupracovali, abychom dávali dohromady kapacity, protože kapacity se snižují všude. Ale když pak eh, dojde eh, na, eh, na to, aby přišli ob, ob, specialisti vlasti obrany, tak to se stává obtížným. Neříkám, že nebyl učiněn pokrok, ale je to namáhavý, složitý proces. Třeba i etický kodex Tady máme dohodu mezi IDA e a e, členskými státy. E, v, Easy. Uh, so... Ale nebylo to jednoduché. Když se teď zeptáte, jak si stojíme, kde, kde se nacházíme, tak myslím, že, nebo doufám, že sklenice je napůl plná a ještě se opravdu musí odvést určitá práce, abychom se postarali o to, že sklenice bude plná. Pesko. Nemyslím si, že je to Eh, otázka toho, že by jeden členský stát nebo více členských států stálo proti ostatním. Ehm, jednak to ještě není téma, které by bylo před námi. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo eh, se eh, ptal teď na PESCO a vím, že to je jeden z nových prvků i ve smlouvě, který by mohl být velice zajímavý, ale také to má co dočinění se skutečností, že se možná nebudeme posouvat všichni společně, ale budou tady skupiny zemí, které se ujmou těchto úkolů. ano, do toto začlenit, ale... No, but you're right. I mean... Máte pravdu, Není to ani dohoda o tom, co to přesně znamená. Jestli to znamená, že se všichni musíme ehm, posunout ku předu, že nás někde jeden potáhne, anebo se stane, že někteří se budou pohybovat ku předu rychleji a budou žádat dostatně, aby se k ním přidali Pamatuji si, že to bylo předmětem jednání, vedla se tady diskuze a všude se o tom eh, mluvila. A od, té, od tohoto chvíle už jsem neslyšel, že by někdo na toto téma hodně tlačil, i když si myslím, že to v sobě nese veliký potenciál. A myslím si, že v určitých případech tady je de facto pesko, které se vytváří. A jistě, že tady budou ještě další um, otázky mezi jednotlivými členskými státy, protože jsou tady ideologické dimenze. Atena. Musím říct, že stoprocentně um, nejsem informován o všech detailech ale pokud to um, správně chápu, tak nejsme zas tak um, daleko. Je to velice obtížná diskuze, uh, která je například propojena Eh, s společnými náklady a s tím, co můžeme zapracovat společných nákladů, protože když teď vyšlete nějakou vojenskou eh, misi, eh, tak Všichni, kdo se tohoto účastní, tak musí přijít s náklady a to mohou být vysoké náklady. Myslím, že Francie hodně udělala hodně v Mali, v Sahelu a podobně, jiní zase v jiných regionech. A jsou tu určité prvky, které můžeme zapracovat do společných nákladů a jde o to, abychom tyto společné náklady, to prvky zvýšili tak, abychom mohli rozšířit, rozložit finanční břemeno na větší počet členských států. A Jistě, že máte státy, které hodně přispěly. Jeden členský stát může říct, ano, ale my nechceme platit dvakrát. My jsme ti, kteří máme nejvíce vojenských jednotek eh, a můžeme je tam eh, poslat, ale nechceme platit dvakrát eh, třeba do mechanismu Atena, aby se navýšily náklady. To by bylo trošičku zvláštní. Takže i tady si myslím, že ještě musí být na práce a teď jsme v druhé půlce. Vaší, vaš otázce, paní předsedkyně, politický přístup. Ano, jak jsem řekl, eh, SPOP je součástí eh, širšího politického přístupu a když se podíváte na ISIL, e ISIL, e tak eh, tady je pět prvků celého přístupu. Jeden z nich je takový nejvíce akutní, sice Ehm, pokračovat ehm, se vše, všechno to, co tam dělají Spojené státy v koalici s ostatními šesti nebo sedmi členskými státy. Ehm, jsou tam velmi důležité země, které spolupracují v tomto regionu, ale velmi důležité je sledovat také politickou frontu. A například v Iráku, eh, co tam můžeme udělat, abychom mohli přimět novou eh, vládu Arabiho, aby byla začleněna do toho to procesu. To znamená, že eh, aby sunité měli dobrý pocit z této vlády, aby všichni byli toho součástí součástí, eh, což dosud tak eh, nebylo. A jak jsem už eh, říkal, vláda al v podstatě úplně ignorovala určité oblasti v Iráku byla tam hodně sunnického obyvatelstva a v podstatě, když říkám ignorovala je, tak to znamená, tak to myslím, jak to říkám, byli téměř dohnáni do chudoby a už tady pro ně nebyla žádná jiná alternativa, než bojovat. Takže jestli to tomu došlo a teď se pokoušeli se eh, trošku distancovat. Ehm, ehm, došlo ehm, k vraždění a popravám. Některé eh, kmeny tady proti ISILu začaly eh, protestovat. Také jste mluvila o zahraničních bojovnících. To je klíčovým prvkem v celé naší složce, jak pro ministry zahraničí, ale také pro ministry vnitra, protože máte některé, kteří, kteří jdou, které posilují jednotky a je to pozoruhodný jev, protože si jistě dovedete představit, když Ono to má co dočinění také s hrozbou islámu, ale s ostatními věcmi, eh, myslím si. Když vidíte všechny ty obrazy lidí, eh, kteří jsou popravováni, tak eh, nemám dojem, že by to mělo nějaký velký dopad na lidi, kteří by se něčemu pohnuli v této oblasti. Takže třeba diskutujeme toto i s tureckým který to vidí stejně. Má to také co dočinění, dáte někdy lidé tady v Evropě mám, liří se tady nějaký mistr Nobody, nikdo dostane zbraň do ruky a je vyslán do bojů a stane se součástí nějaké organizace, eh, a ta se může stát velice mocnou a to je přesně to, co může přitahovat některé tyto lidi. A jistě oni se pak eh, vracejí a eh, říkají, Eh, mluví se o tom na, na setkání ministrů vnitra a zahraničí, když se setkají, eh, takže mají strategii na interní frontě proti tomu, také máme strategii proti terorismu na, eh, v oblasti externích vztahů a v oblasti externích vztahů se snažíme vytvářet partnerství se zeměmi, jako je Turecko, to je klíčovou zemí a musím si, že Turecko v poslední době udělalo to hodně, možná nebylo tak úplně aktivní na samém začátku, ale teď si myslím, že vyvinulo velké úsilí a máme e, Turecko na palubě e, lidé, no, tak zajistit o to, aby se nechá, odcházeli k ISILu, ale jde o to, aby tito lidé se pak vraceli zpátky. To znamená, sledujeme, co ještě všechno můžeme udělat i na vnitřní frontě. Vím, že spousta zemí, jako má vlastní Belgie, činí opatření pro to, aby mohli dnes eh, určité náklady, dnes určité náklady jde o boje eh, v Syrii eh, nebo podobně. Ale je tady hodně práce, ještě před námi i přenos informací mezi našimi službami, eh, službami pro vnitřní bezpečnost, ale službami, řekněme, v Turecku. Jde o to, aby dostali správnou informaci, když hledají určité lidi. Takže tato práce stále pokračuje a eh, na externí frontě musíme vytvářet um, eh, partnerství jak s Tureckem, tak s ostatními zeměmi. Pak je tu ještě otázka to některé země, některé země v regionu mají finančně podporují některé z těchto skupin, takže i to musíme věnovat pozornost, co mohou tyto země udělat. A e, to je důležité. Saudská Arábie, e, e, Arábie Amira, ty jsou také součástí té koalice, která boje proti ISILu, i když někdy je to takový, je takový mix. A pak je tady obrovské humanitární um, řemeno, jistě, že v Syrii mm, mm, počet mm, vyhnaných lidí, vysídlených lidí je obrovský. Každý den vidíme, jakému utrpení jsou tito lidé vystaveni, ale také země jako Libanon, Jordán a víc jak jeden milion uprchlíků tady máme a je to velmi nešťastná okolnost, protože se vlastně uzavřely už hranice pro uprchlíky ehm, Turecko 1,5 milionu už, polovina z nich je v táborech, zbytek je roztroušen ve společnosti. Dovedete si představit, co to znamená 600-700 tisíc lidí, kteří se potřebují školy, vodu, sanitární zařízení a všechno ostatní. Eh, také je tady konkurence na trhu práce, takže to všechno má dopad na tyto země. V Jordán to tež. Eh, to je dost delikátní záležitost, takže musíme eh, podpořit tyto země, ehm, Jordánsko také, nebo Libanon, ale Turecko taky, i když Turecko je takový obtížný partner. A náš přístup k Rusku. Ano, o tom se už diskutovalo hodně intenzivně, ale pokoušíme se tady o takový dvojí přístup, dvojkolejný přístup. Na, jedné straně navyšujeme mm, náklady mm, takové mm, no, to toho, že eh, Rusko eh, porušuje pravidla, eh, ukvalujeme mm, sankce, nikdo nechce používat zbraní, to je jasné, když Rusko čas, čas od času použije násilí, ale sankce, sankční mechanismy tu jsou a myslím, že v této oblasti jsme šli dost daleko. Jsou to sankce, které mm, se dotýkají našich mm, zemí, jsou tady třeba u mě někteří zemědělci, kteří exportovali zboží do Ruska a teď musí hledat jiné exportní trhy a kanály, takže to má dopad i na nás samotné. A co co je tady eh, zvláštní, že v této nové situaci a možná i v důsledku této nové situace Evropská unie musí eh, působit sjednoceně jako jeden blok, i když jsou to obtížná rozhodnutí, nebo eh, země jako Itálie, Kypr, tady je spousta Eh, je to zájem o eh, ruskou ekonomiku a ty musí také jít do těchto opatření. Takže teď jsme měli volby, takzvané volby eh, v Luhansk. A byly nelegální, není možné je uznat v Doněcku, ale pak jsme vedli včera diskusi na PSC a myslím si, že se musíme sledovat eh, tyto eh, sankce. Musíme přidat ještě eh, další na seznam, ale na druhé straně nemůžeme uzavřít všechny dveře. Musíme pokračovat v dialozích s Ruskem a ať se nám to líbí nebo ne, ehm, je to velký, mm, velká země, ehm, velmi mocný stát v našem sousedství, takže tu není žádná jiná alternativa, než s nimi vést dialog. A Oni mají jiné vnímání použití síly. Používají všech možných technických e, možností, ke kterým nejsme schopni nebo nejsme připraveni. Takže možná tolik. Doufám, že jsem dostatečně odpověděl e, na vaše otázky, ale je to velmi nová situace, v které se Evropská unie zachází. A pokoušíme se e, dělat dobré věci pro Ukrajinu, musíme podpořit Ukrajinu na její velmi obtížné cestě k reformě. A je to obtížné období, ale pokoušíme se nacházet řešení pomocí dohody, máme tady obsáhlou obchodní dohodu. Ale jistě, že na druhé straně toto e, tady máme, je tu e, velký účet e, a to znamená, že se dostáváme do takového mocenského boje, takový velký medvěd, kterým se pouštíme do mocenského boje. Děkuji, pane velvyslanče. Pan Galer i já eh, vypracujeme tyto, rozpracujeme toto témata, ale dovolte mi nejdříve, abych, abych dala slovo panu Štětinovi, který požádal o slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Já bych se pana předsedu Stevense eh, rád zeptal Eh, na Ukrajinu, kterou zmiňoval. Tu tíhu boje proti ruským a proruským jednotkám Doněcké oblasti nesou dvě struktury. První z nich je řádná ukrajinská armáda a druhá z nich jsou dobrovolnické bataliony, dobrovolnické jednotky. Dá se říci, že dnes tu hlavní tíhu toho boje proti terorismu nesou ty jednotky dobrovolnické. My víme všichni velice dobře, že ukrajinská armáda je v dost mizerném stavu. Velí často bývalí komunističtí generálové. Eh, je tam veliká korupce a vlastně ten boj nesou ty mladí kluci nedostatečně oblečení, nedostatečně vyzbrojení. Eh, mluvil jste o tom, že Evropská unie se úspěšně eh, účastní například boje proti teroru v Africe. A já se ptám, proč se stejně úspěšně eh, nechová Evropská unie eh, na Ukrajině. A moje konkrétní otázka je, proč Evropská unie nepomůže Ukrajině naprosto konkrétně, například dodávkama E, e, vojenského materiálu, munice. Teď oni přeci se snaží bojovat proti té těžké technice, ty dobrovolnické e, oddíl jenom z Kalašníkovi a z Kalašníkovi to nevytrhnou. Existuje nějaká možnost, samozřejmě bez účasti personální, aby Evropská unie podpořila boj proti teroru na Ukrajině materiálem vojenským? Děkuji. Děkuji, pane Štětino, pan Schabhauser. Eh, vracím se z Donbasu. Eh, nebyl jsem tam eh, ve snaze zaujmout nějaké stanovisko. Ehm, šlo mi hlavně o mír, protože myslím, že je třeba zachovat dialog a pokud eh, odmítneme eh, vlastně existenci našeho partnera v jednání, se kterým bychom měli sedět u stolu, tak už eh, prostě není možné jednat. A ta válka bude trvat až do konce. A bude dovedena do konce. Ale bude třeba nalézt cestu míru. Ale má otázka se toho netýká. Já jsem byl svědkem sedm vybor, vybombardovaných škol. Já mohu hovořit o tom, co jsem viděl. Viděl jsem bombardované nemocnice, kde a mě nezajímá, kdo to udělal, ale tam byla, byly výslovně vybrány, já nechci zaujmout nějaké stanovisko. A co můžeme udělat, abychom zabránili a konstatuji, že ta, to obyvatelstvo je tam eh, vystrašené. A kromě mise eh, jsem eh, se ptal obyvatelstva. A jedna, pro mě je klíčové zachování integrity Ukrajiny. O tom se nedá diskutovat. Ale také jsem zjistil, že každý mi říkal, a my jsme skutečně to natáčeli. Každý mi říkal, různé osoby, už to není možné, už to nejde. Jak znovu, jak zabránit tedy teroru, tak či onak, a jak vytvořit znovu vazby, abychom zachovali jednotu země a šli e, cestou k míru. Jak to udělat? A já říkám, že neuznání voleb není správné sdělení, protože bude nutné nalézt lidi na východě Ukrajiny, se kterými budeme jednat. A je třeba jim uznat určitou legitimitu. Když řekneme rovnou, že to jsou teroristé a nemají žádnou leg- legitimitu, tak jak chcete jednat? Není možné vést mírový dialog. Jak nalézt řešení, abychom směřovali k míru? Paní Ana Gomeš. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, nejsem, nebyla jsem tu od začátku, byla jsem v jiném výboru. A neposlouchal jsem vás od začátku. Ale chci říci, že naprosto nesouhlasím s tím, co zde právě zaznělo o uznávání e, naprosto naprosto volební frašku na Ukrajině, na, na, na východní Ukrajině. Zachovat dialog je zásadní, ale to je možné a není nutné přitom uznávat něco, co nemá žádnou legitimitu. Otázka k Ukrajině. Doprovádí, doprovází nějak politický a vojenský eh, a bezpečnostní výbor Eh, ta jednání, která jsou eh, zprostředkována Evropskou komisí o dodávkách plynu na Ukrajinu a do Evropy, protože by se mi vůbec eh, nelíbilo, kdyby to byl pouze, pouze prostě jednání bez nějakého politického rámce a bez veškerých eh, dopadů, jako je diverzifikace a soběstačnost pro Evropskou unii. Takže já bych chtěla vědět eh, skutečně, jak politický a bezpečnostní výbor toto sleduje. A pokud skutečně chceme, aby Ukrajina se ubírala eh, demokratickou cestou, tak je tu zásadní úkol v oblasti demokratické zprávy země. Co dělá politický a bezpečnostní výbor, aby tyto věci zajistil, tedy v rámci činnosti Evropské unie na Ukrajině? Pokud jde o zahraniční bojovníky, vy jste řekl, že odebírání pasů je, pas, je trestem pro tyto osoby já si myslím, že to je preventivní rozumné opatření. Ale jaký je přístup eh, politický a bezpečnostní výbor k těm členským státům, který chce odnímat eh, občanství? Já si myslím, že to je eh, kontraproduktivní a nelegální. Prostě přenesete tíhu na sousedství. A jaké, jaké je stanovisko politického bezpečnostního výboru? Vy jste zdůraznil rozpory. A partnerství s klíčovou zemí, jako je Turecko, případně Saudská Arabie a Katar. Ale to jsou země, které byly velmi aktivní v pomoci islámskému státu. A včera byl pan, pan Barzány z KRG byl v, v zahraničním výboru. Kontrola financování sítí, jako je islámský stát. My jsme toho schopni spolu s americkými partnery. Co dělá politický a bezpečnostní výbor, aby členské státy něco takového prováděly? Například ty eh, šílené eh, věci, kde se vlastně využívá praní špinavých peněz pro terorismus eh, a pro islámský stát. Konečně, jaké je vaše vnímání, jaké je vnímání politického a bezpečnostního výboru k úloze Iránu v regionu, že Rusko je mm, měkkou podporou eh, Asadova režimu, ale Irán je tou tvrdou podporou. A po jednání v Iránu mám dojem, že mm, oni nechtějí zachránit Asada, ale mm, nechtějí umožnit eh, sunnickému extremismu, který představuje islámský stát, aby zvítězil v tom prostoru. Syrie a Irán by byl schopen pomoci v oblasti bezpečnosti. A některé, některá neformální jednání v tomto směru už s Iránem probíhají. Tedy jakým způsobem se k tomu staví politický a bezpečnostní výbor v tomto kontextu, že víme, že zde probíhají tedy zásadní jednání a to se také týká jaderné problematiky. Děkuji. Děkuji, pan Galer. Děkuji. Včera jste, řekl, včera jste říkal, že jste jednali ve výboru o problematice ruského Ukrajiny. Můžete se podělit o některé přicházející zprávy? Uh, Eh, v posledních týdnech a dnech, že došlo k eh, rostoucím dodávkám zbraní z Ruska eh, rebelům, teroristům, nebo jak jim budeme říkat. A když tu mluvíme, můžete potvrdit, že dochází k intenzivnějšímu bombardování oblasti Mariupolu a jsme svědky dalších, dalšího postupu rusky podporo, ruskem podporovaných eh, sil v této oblasti. A chtěl bych se ještě vrátit k otázce a mechanismu Atena. Vy jste řekl, že údajně může nastat situace, že lidé budou platit dvakrát, že některé členské státy budou platit dvakrát. Pokud existuje eh, reforma mechanismu Atena, tak se nedokážu představit, že by eh, členské státy platily dvakrát. Já se aktivně snažím Eh, přesvědčit eh, německé úřady, aby eh, souhlasili s rozšířením toho mechanismu. A pokud jednotky a výzbroj vlastně po jednomyslném souhlasu o mise, pokud bude jednomyslnost mezi členskými státy, že tedy chceme, aby nastala mise v určité věci, tak to tak bude. Proč tedy se nemůžeme podělit o následné náklady. A já se snažím přesvědčit Němce, že 22%, což je jejich eh, celkový podíl, by byl užitečný, aby se k tomu přidali další státy. Ana správně hovořila o strategii námořní bezpečnosti. Strategie námořní bezpečnosti představuje eh, konkrétní operace v Brinském zálivu, a budete tam mít lodě a lidi, ale ne peníze, abyste to mohli financovat. A alternativa je, že Briti nebo Francouzi nebo Němci to budou dělat sami, protože není možné dostáhnout stoprocentního financování. Takže já chci argumentovat eh, tak, je třeba konkrétně jednat s velkými i malými členskými státy, aby ty věci eh, řádně vyhodnotili a zjistili, jaký je účinek, jak, jaký je přínos, protože nakonec to pak zůstane na těch eh, velkých státech. Já bych skutečně uvítal takovou diskusi, aby tato diskuse konkrétně proběhla. Pan Kelam, potom já. A přeje si ještě někdo promluvit? Pokud ne, tak uzavřu seznam řečníků. Pane Kelame, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Stevensi, vy jste právě řekl, že je pozitivní, že Evropská unie byla jednotná, pokud je o ukrajinskou krizi, ale současně musíme přiznat, že pan Putin stanoví program. On jedná a my na to reagujeme. A moja, moje otázka je, myslíte si, že naše reakce byla dostatečná v posledním měsíci? protože pokud ukrajinská armáda by pokračovala tak jako v srpnu, tak eh, by ty, ta volební fraška by neproběhla. A Rusko nasadilo těžké dělostřelectvo, těžké zbraně a ty obrátili průběh eh, vojenské kampaně a umožnili, aby ta situace, která tam je teď, tak, aby vznikla. Myslíte si, že ta naše reakce byla dostatečná? Zejména co se týče poskytování zbraní legitimní ukrajinské vládě, aby se bránila invazi. A jaká je vaše reakce na eh, případnou dodávku eh, vojenské lodě Mistral? Francii, Rusku. Neporušuje to ducha solidarity Evropské unie? Pokud eh, nedodáváme zbraně legitimní ukrajinské vládě a současně členský stát Evropské unie je připraven eh, dodat útočnou vojenskou, voj, útočné vojenské plavidlo agresorovi. A chci také říci, že základem ruské politiky byla dlouhodobá doktrína obrana eh, spoluobčanů v zahraničí, včetně vojenské síly v zahraničí. A my víme, že pokud tam nejsou žádní spoluobčané, tak Rusové jsou schopni si vymyslet nebo vytvořit tyto spoluobčany v zahraničí. A myslím, že jsme propásli možnost eh, řešit tuto doktrínu, protože ruského chování v současnosti. Pane velvyslanče, já bych eh, chtěla rozvést eh, svůj komentář a chtěla bych to trošku obrátit. Soustředila jsem se na politický přístup eh, k ukrajinské krizi a případné další kroky v dalších zamrzlých konfliktech na východě a přiměřené kroky v tomto směru. Když eh, sledujeme i naši rozpravu na jednotlivých gremích, tak eh, vidíme, že část parlamentu je více soustředěna na oblasti jihu Afriky a na Blízkém východě a část eh, parlamentu se soustředuje na hrozby na východě ve východním sousedství. To je zcela zřejmé. Musíme dospět ke společným závěrům. Ale věc, kterou chci pokaždé zmínit, je, že je to poprvé, kdy máme takto vážnou hrozbu vlastně všude. Pan Galer měl pravdu, Je to takový ohnivý kruh a místo bezpečného sousedství. A a o něco takového bychom stáli, když zavádíme Evropskou bezpečnostní strategii. Tedy chceme stejně zdůrazňovat všechny hrozby. A využívat také stejné měřítko, stejné normy při schvalování opatření. Samozřejmě musíme být pružní, ale přesto má otázka se omezila přesně na vojenské aspekty spolupráce s Ruskem. Případné vojenské aspekty na jedné straně chceme vidět v řadě oblastí, v oblasti výzkumu, v projektech, které se týkají a které e, souvisejí s vesmírem v dalších oblastech, tak tam bychom uvítali i tu bezpečnostní či obranou složku. A přesto existuje spolupráce s Ruskem, která, které je otevřeným agresorem. Tady má otázka je, jak se s tím vyrovnat, jak se s, tou, s tímto rozporem, s touto mezerou v našem přístupu vyrovnat. Ano, bude třeba se zabývat eh, naší spoluprací s Ruskem, určitě s vojenskou spoluprácí. A to jsou ty sankce z toho třetího pilíře nebo třetí části. A ty se týkají zejména eh, vyspělých technologií a celá problematika vojenského plavidla Mistral, to je velmi citlivá věc. Francie je tedy to, tímto problémem eh, velmi zaskočena a odložila tu dodávku. A otázka je, jestli to je správné něco takového dělat, zatím, zatím to řeší, tam jsou nějaké smluvní závazky, které, ze kterých eh, chtějí vycouvat. A je tu tedy ekonomický aspekt, ale ta otázka je na stole a Francie se s tím potýká, zápasí s tou otázkou. A politika sankcí. Členské státy se prozatím na tom shodli společně. A je, členské státy se také jednotlivě rozhodují, pokud je o svou spolupráci s Ruskem. A ta obecná otázka platí, tedy jak se budou naše styky s Ruskem vyvíjet. A my jsme a skutečně probíhá reflexe, tedy jakým způsobem jednat s Ruskem no a my jsme se tím zabývali v našem výboru. Je, je to současně e, velký soused a nemůžeme jenom prostě se tvářit, že tu není. Rusko tu je. E, byla naše reakce dostatečná? Já nevím. My jsme zaznamenali reakci a jak jsem řekl na začátku, nemyslím, že bylo možné použít vojenskou sílu. Ta možnost tu byla, ale nebyla tu politická vůle z naší strany, ani ze strany aliance. Takže e, vznikly sankce a ty sankce jsou, e, mají velký dosah, jsou sáhlé. Zda budou dostatečné, vím, že některé sankce zabírají a mají dopad. E, je ten záběr dostatečný, to je otázka. A my situaci neustále vyhodnocujeme a snažíme se reagovat. Máme ten dvojkolejný přístup, snažíme se uh, jednak vyvíjet tlak a současně udržujeme komunikační kanály otevřené. A je to situace, která se mění. Uh, pokud je o takzvané volby uh, na východě, to je moje odpověď panu Schaffhauserovi panu, eh, eh, eh, skutečně pro dialog je třeba dvou. Máte Minskou dohodu a Ukrajina a Rusko do, dohodli určité věci a došlo k podpisu těchto dohod a obě strany se k něčemu zavázaly. Ukrajina schválila některé zákony, aby poskytla větší autonomii východním regionům jakmile vstoupilo v platnost příměří, tak eh, došlo k, velkým, k velké aktivitě, aby eh, se, získal, aby se získala výhoda. A když hovoříme s vojenskými odborníky, tak ti to eh, sledují a přezraničně došlo k velké aktivitě a ta a ta hranice je skutečně průchozí a došlo k velké bitvě o Doněcké letiště a aby se posunula ta linie, která byla dohodnuta v, Min- v Minsku. A tam se, tam, zdá se, že tam se skutečně hovoří se zbraněmi v ruce a tím toho, toto vidíme každý den. Pokud jde o volby, tak se nezlobte, ale bylo jasné, došlo k volbám v Ukrajině a pokud chcete vyjádřit, že nesouhlasíte, tak existuje demokratická cesta. Tedy vy nevolíte tu stranu, se kterou nesouhlasíte, ale nemusíte k tomu používat zbraně. A po několika měsících bojů samozřejmě jsou tu četné oběti a to je velmi nešťastné. Ty oběti jsou na obou stranách. A my jsme se snažili zastavit boje přiměřím, ale Mínský protokol byl základem pro další postup. A my vidíme, že otázka hranic například, eh, tam nedochází prostě k posunu, protože jedna strana nechce ustoupit a využívá každé příležitosti, aby zvýšila územní zisky oproti tedy Ukrajincům. A bombardování Mariupolu, ano, samozřejmě, tam probíhají boje, i v Doněcku probíhají boje, proudí tam zbraně, nemáme konkrétní informace, ale určitě tam probíhají tedy, vojen, probíhá tam vojenská činnost a poměrně vyspělé zbraně pronikají do této oblasti. Vyspělé systémy, které takzvaní místní obyvatele eh, asi nemohou eh, provozovat. Ne, nezapomeňte, že byl se střel let MH117 a to nesestřela nějaká eh, puška myslivce eh, z místní vesnice, ale to bylo sestřeleno vyspělým zbraňovým systémem a eh, je zřejmé, kdo to udělal. Tedy jsou to humanitární aspekty a musíme dělat vše proto, a pokud je o vodu, není možné prostě působit v oblast, humanitárně v oblasti, kde se bojuje. Takže je tu snaha pomoci lidem v oblasti humanitární pomocí, obnovit silnice, budovat školy, ale pokud tam není možnost přístupu, tak co můžete dělat? Začne se střílit, střílí, střílí i na monitorovací misi OBSE, která je výsledkem dohody obou stran, která by měla být nezávislá. A Oni tam vypustili bezpilotní prostředky na hrani, v, v té eh, hraniční oblasti mezi a na, na bezpilotní prostředek se také střílelo. To, je situace, se kterou se potýkáme. A prozatím eh, protokoly z Minsku a organizování takzvaných voleb, to bylo v rozporu s dohodami z Minsku, takže to nemůžeme přijmout. Tak to prostě je. A lidé, kteři, kteří se označují za prezidenta na základě voleb, které nikdo neuznává, já vím, že my podporujeme Ukrajinu v řadě oblastí ekonomicky, finanční prostředky a je tu dělba práce my se zabýváme civilní bezpečností a Valentinské aliance více to vojenskou částí a existují i nějaké programy vojenské spolupráce se zeměmi NATO. Ne s Evropskou unii jako takovou, která ne, my prostě nemáme raketové systémy, které bychom poslali na Ukrajinu. Ale víme, že členské státy mají své programy a i Spojené státy, ale obecná podpora Ukrajiny, já nevím, kolik to představuje miliard euro, ale prostě my chceme, aby Ukrajina fungovala jako stát. Je to země, která by se měla začít rozvíjet. A když se podíváte na úroveň rozvoje Polska a srovnáte to s Ukrajinou před 20 lety a podíváte se, k jakému rozvoji došlo, tak došlo k obrovskému pokroku. Tak věříme, že i Ukrajina se rozvine a s podporou MMF Evropské unie a bude moci být i příkladem a bude atraktivní pro své občany. Pokud je o mechanismus Atena, souhlasím, pane Galere, s vaší analýzou. Chtěl jsem říci, že některé země, nebudu nikoho jmenovat, říkají ano, ale já jsem velkou zemí, jednou ze zemí, které mohou dát k dispozici dostatečné vojenské vybavení a musím také přispět k, vlastně když budu platit ještě finanční prostředky, tak platím vlastně dvakrát, dávám výzbroj i peníze. A je možné najít protiargumenty, ale je to vlastně taková teologická diskuse. Oni si myslí, že není dobré příliš rozvíjet společnou evropskou obranu. A je to stále ve smlouvách. A mohli bychom využít prostředky komise, ale ve smlouvách je jasně řečeno, že to nejde. Úloha Iránu, to je velmi důležité. Ta situace se mění a Irán samozřejmě sehrává svou roli v v Syrii, mají vazby na Hezbalách, ale Irán také čelí úplně nové situaci. Eh, sunnické povstání a sunité a šíté jejich konflikt eh, znamená, že, ta, že vzniká úplně nová situace. My jednáme s Iránem, protože Irán je významnou regionální zemí, která čelí nové situaci a myslím, že bychom se měli snažit, aby se k nám připojili. Není to jednoduché, souvisí to i s jednáními o jaderné otázce a oni se snaží i v této oblasti rozehrávat tu regionální úlohu. Ale představte si 24. listopadu dojde k dohodě. Můžete si představit, jaký to má dopad i na Rusko. To znamená, že trh s ropou se úplně změní, protože můžou ještě více klesnout ceny ropy a pokud klesnou ceny ropy, tak myslím, že pro Rusko to nebude příznivé, nastane pro ně velký problém. Takže dokážete si představit, eh, jaké strategické změny nastanou. Ano, musíme jednat s Iránem, musíme jednat i s Katarem, přestože mm, musíme jednat se Saudy a s dalšími přes úlohu, kterou se hrávají. A je to také tak trošku normální, protože když jedna velká země řekne, že bude věci řídit eh, z pozadí, tak vznikná, vzniká určité vakuum. A místní subjekty vyplňují ten eh, prázdný prostor, protože ten prázdný prostor prostě nezůstane prázdný, musí se vyplnit. A jak už jsem řekl, je velmi důležité, aby eh, Emiráty, Katar, Saudská Arábie byly součástí boje s islámským státem. Pokud je o zahraniční bojovníky a jejich občanství, není to na programu našeho výboru, ale máme společné jednání výboru Kozy a výboru politického a bezpečnostního a e, protiteroristická strategie z hlediska vnější bezpečnosti, kde jednáme s našimi partnery, e, jednání s Tureckem a dalšími, a také s kolegy na vnitřní frontě, tedy odnímání pasů a podobné otázky a neumožňovat eh, cesto, vycestování a zadržení po při, příjezdu. Tedy pokud jde o dohodu o plynu, tak to je součást naší širší snahy. Není to přímo na našem programu, ale je tu vlastně objektivní nutnost. Přichází zima a je třeba nalézt eh, dohodu a je to součást toho širšího politického přístupu k eh, ukrajinské otázce, kde vlastně podporujeme snahy Ukrajiny, ale také se snažíme o to, aby dostali plyn, aby mohli přežít eh, zimu. A, pokud, a ta dohoda byla důležitá, pokud je o politický rámec a všichni mm, tomu zatleskali v našem výboru, ale také určitě v Koreperu. A myslím, že jsem na tu otázku o vojenské výzbroji eh, odpověděl a snad je to všechno. I think so. Thank... Ano, děkuji vám, pane velvyslanče. Budeme pokračovat v tomto přístupu, kdy na jedné straně budeme přihlížet k vývoji SZBP, a na straně druhé budeme posuzovat úkoly a výzvy ve světě a to, jaký vhodný přístup bychom měli zvolit v jednotlivých institucích EU. Pane velvyslanče Stevens, ještě jednou vám děkuji. Uděláme si kratičkou přestávku, eh, abychom mohli tedy uspořádat eh, sezení a pak budeme pokračovat dalším bodem. ladies and gentlemen please be seated. we go to the next point of our agenda. tak dalším bodem na pořadu jednání je eh, bod nazvaný Bezpečnostní a obrané aspekty dvou programů a sice Galileo a Kopernikus. A já mám to potěšení představit tři eh, experty, kteří se zúčastní dnešního panelu. Prvním je pan Frank Asbeck, který je hlavním poradcem pro politiku v oblasti vesmíru a bezpečnosti v ESVČ. Vlastně, jak jsem byla informována, teď už dva dny má jinou funkci, ale možná vám to řekne sám. Za druhé, tady máme dva pány z Evropské komise pana Paula Flamonta a pana Maura Fakiniho. Oba jsou zapojeni do problematiky Galilea a Kopernikus. Nejprve tedy dostane slovo pan Azbek. Okay. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně za pozvání na dnešní jednání, kde s vámi chci probrat eh, témata, která jsou stále důležitější pro Evropskou unii. To jsou bezpečnostní aspekty vesmíru, který se vyvíjí, eh, řekl bych, téměř dramaticky a je to tedy téma velice důležité pro EU. A s tím souvisí i bezpečnostní a obrané aspekty. Bezpečnostní aspekty vždy byly od vesmíru nedělitelné. Do značné míry samozřejmě díky eh, vesmíru jsme zachovali mír a stabilitu v dobách studené války a vesmírné technologie jsou eh, tedy eh, vlastně dvojího užití a stejně tak i vesmírné aplikace jsou dvojího užití. A to je eh, věc, kterou musíme mít na paměti, když hovoříme o vesmíru v eh, kontextu EU. Pokud jde o využívání vesmíru pro bezpečnostní účely, tak pro Evropu to začalo vlastně až koncem studené války. Eh, to platí pro jednotlivé evropské státy i pro Evropu jako celek. Na počátku 90. let Evropa začala pracovat na své bezpečnostní identitě v rámci EU. Eh, přijali se noví členové EU a za tímto účelem se vytvořilo už v roce 92 Evropské satelitní centrum. Jeho cílem bylo podporovat rozhodování v oblasti bezpečnostní a obrané politiky, ověřovat dodržování dohody o zbrojení, o šíření zbraní a o takzvaných um, petrohradských úkolech, které se týkaly uchovávání míru a nasazování bojových složek v přiřízení krizí. Pokud chcete přijmout politické rozhodnutí o bezpečnostní otázce, pak potřebujete včasné a spolehlivé informace. Dobré informace ještě negarantují dobré rozhodnutí, ale špatné informace vždy jsou zárukou špatného rozhodnutí. A to bylo východisko pro evropské členské státy a usoudili, že tedy potřebují vlastně eh, to satelitní centrum pro společnou Eh, bezpečnostní politiku. Dochází ke sdělení informací nezávisle na eh, vlastně tuzemských informacích a cílem tehdy bylo vytvořit společnou vizi pro společnou akci. A to se v podstatě nezměnilo po té, co satelitní centrum bylo v roce 2002 přeměněno na Evropskou agenturu. Pokud jde o takovouto politickou organizaci, tak ta samozřejmě poskytuje zjevnou výhodu, když potřebujete nějaké informace o místě krize, protože satelitní pozorování umožňuje celosvětový přístup v oblasti, eh, které někdy jsou těžko přístupné kvůli vzdálenosti nebo kvůli nedostatečné dopravní infrastruktuře. Satelitní pozorování umožňuje rychlý přístup v rámci dní, někdy i hodin, eh, k informacím, což může být užitečné v naléhavých eh, situacích. Je to také bezpečný přístup. Například pokud přístup do dané oblasti je znemožněn nějakým probíhajícím konfliktem. A důležité také je, že to satelitní pozorování umožňuje přístup do oblasti v plném souladu s mezinárodním právem. Není třeba s někým konzultovat nebo nějak porušovat právo. Například přítomnost lidských pozorovatelů na místě není vždy možná. Satelitní pozorování poskytuje objektivní obrázek o situaci a tyto informace potom lze snadno sdílet mezi zpřízněnými státy. Evropské satelitní centrum sehrálo takovouto úlohu v posledních 20 letech a stalo se hodnotným nástrojem pro podporu rozhodování EU v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Teď se uh, zmíním o programu Copernicus a jeho relevanci pro bezpečnost a obranu. Kopernikus má samozřejmě mnohem širší působnost. Kopernikus je program Evropské komise, zaměřuje se na dosažení eh, pozorování na Zemi, které bude autonomní a bude eh, fungovat ve více vrstvách. Jedním z hlavních cílů je reagovat na rostoucí potřebu eh, rychle získávat zeměpisné a prostorové informace. Když byl Kopernikus zahájen jako GNSS, tak to mělo být vlastně globální monitorování pro bezpečnost a o rok později se to změnilo na globální monitorování prostředí a bezpečnosti, což ukazuje, že e, vlastně i řízení prostředí, životního prostředí má bezpečnostní dopady. Omlouvám se kolegům eh, z komise, kteří budou hovořit o GMSS a GNSS mnohem eh, šířeji, ale musel jsem o tom říci pár slov i v tom mém příspěvku. Má to šest uh, útvarů. Uh, a také dva útvary, které jsou relevantní pro naši dnešní diskusi. Uh, Jednak je to eh, bezpečnostní útvar a útvar pro naléhavé situace. Ten bezpečnostní útvar má tři aspekty. Jednak je to podpora vnější činnosti, jednak eh, je to monitorování hranic a tím třetím aspektem je monitorování moří. Vysoká představitelka již v v prosinci 2013 ve své zprávě pro radu uvedla, že SVČ bude zkoumat využití Koperniku na podporu externí činnosti, zvláště v oblasti eh, SZBP. Pracovní program Kopernikus předpokládá, že satelitní centrum bude sehrávat ústřední úlohu. To souvisí s tím, že satelitní centrum má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním důvěrných a citlivých informací na podporu rozhodování eh, v rámci SZBP. Je to také důležité, aby se zajistil koordinovaný přístup při zadávání úkolů pro Kopernikus a při zadávání úkolů pro satelitní centrum. A to satelitní centrum tedy pracuje v úzké spolupráci s komisí. Obsahuje vlastně útvary, které připravují náběh té operativní fáze. Působnost útvarů eh, je velice široká, eh, jedná se o poskytování základních map, ale i monitorování uprchlických táborů, osad, eh, těžba minerálů, ropy, hodnocení silniční sítě a dopravní infrastruktury, hodnocení škod způsobených konflikty v krizových oblastech, také zajišťuje monitorování nelegálních plodin v oblasti, kde jsou tyto pěstovány, zejména pokud jde o výrobu drog a tak dále. Ten útvar je z operativního hlediska vyzrálý, ale je třeba nějak zavést systém zprávy. Je třeba zabývat se právním rámcem s ohledem na skutečnost, že satelitní centrum je dnes agenturou SZBP, je tam tedy e, kompetence vysoké představitelky ASVČ, e, které poskytují vlastně operativní směr a politický a bezpečnostní výbor na to dohlíží z politického hlediska. Satelitní centrum bude podporovat další útvary Koperniku, zejména pokud jde o dozor nad e, hranicemi. Satelitní centrum se podílelo na definici tohoto útvaru pro pohraniční dozor, pohraniční kontrolu. A existuje tam tedy taková vlastně interní dohoda s Frontexem, která by měla být výkladní skříní synergie mezi interní a externí bezpečností. O tom už se diskutovalo dnes dopoledne. A je tam třeba tedy také zároveň šířit povědomí o, o tomto propojení. Také by se mělo zabránit eh, zdvojování práce různými agenturami. A stejný typ spolupráce bychom chtěli vytvořit i v oblasti námořní, bezpečnosti námořního dozoru ve spolupráci s EMSA, tedy s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost. Teď bych se chtěl zmínit o Galileu a GNSS, GNSS, tak jako Galileo, vysílá signály uživatelům, jsou to vlastně informace o čase a místě. Tato technologie má hodnotu pro dopravu, logistiku, komunikace, mobilní telefony, distribuci energie, komerční trhy, bankovnictví, zemědělství. To vše závisí na přesné lokalizaci, časování a navigaci. Pět států v současnosti provozuje nebo zavádí GNSS USA, Rusko, Čína, EU, Indie a Japonsko. Galileo je tedy satelitním systémem EU a měl by zajistit evropskou samostatnost při poskytování vysoce kvalitní služby, která bude pod kontrolou EU. Je to civilní systém pod civilní kontrolou a vytváří kritickou infrastrukturu, na které závisí důležité funkce naší společnosti. Vzhledem k široké škále aplikací při lokalizaci i časování eh, může být samozřejmě ohrožení eh, takovýchto signálů velice závažné. GNSS má tedy významnou eh, bezpečnostní úlohu. Jedná se i o veřejně regulovanou službu eh, Galilea, která bude omezena na uživatele eh, splnomocněné vládami. Bude používat silné signály, které budou kódované a eh, odolné vůči rušení. Bude to omezeno na členské státy EU a evropské instituce, včetně SVČ, ale v budoucnosti i Některé třetí státy by mohly používat tuto veřejně regulovanou službu na základě konkrétních dohod, které by bylo třeba uzavřít. Ty aplikace jsou velice citlivé z politického a strategického hlediska pro bezpečnost, z bezpečnostních důvodů. To užívání bude e, velice bedlivě sledováno. E, přístup k přesné lokalizaci a navigaci je také důležitý pro bezpečnostní složky, jako je policie, pohraničníci a e, reakce v nelehavých situacích. Signály mohou využívat i vojenské složky členských států, pokud by se takto rozhodly. E, samozřejmě ty vojenské složky dosud do značné míry závisí na americkém systému GPS a význam navigace GPS ve vojenství je velice vysoký. Existence systému GNSS může vést i k potenciálním hrozbám, které musí Evropa řešit. Hrozba pro členský stát EU může pocházet od nepřátelské síly, třeba teroristické skupiny nebo vojenské vojenské složky, která může zneužít signál ke, z Galilea, e, například ke spouštění výbušnin, vyhledávání e, protistrany a podobně. Ty nepřátelské složky také se mohou snažit z, vlastně demobilizovat e, ten systém jako takový tím, že třeba zautočí na pozemní stanice, pozemní infrastrukturu, anebo mohou využít protisatelitní satelitní Eh, zařízení. Ohrožení systému GNSS může znamenat třeba i eh, takzvané rušení, eh, falšování signálu GNSS nebo počítačové útoky. A samozřejmě to by mohlo mít dalekosáhlé účinky a postihnout to velké množství obyvatel. Pokud by se taková hrozba objevila, tak je by bylo velice důležité, aby ta potřebná rozhodnutí byla přijímána velice rychle, to znamená v řádu hodin, e, na základě výstrahy o hrozbě. A reakcí může být třeba dočasná nebo místní změna nebo narušení signálu Galileo, to znamená, že by se vysílal jenom ten kódovaný Eh, signál, ke kterému mají přístup pouze zmocnění uživatele. To eh, samozřejmě tedy může mít dopady na EU, členské státy, kritickou infrastrukturu. Rada v roce 2004 přijala a ještě jednou v červenci 2014 rozhodnutí, které určuje odpovědnost za takové rozhodnutí, která leží na radě. V naléhavých případech vysoká představitelka bude mít právo přejmout předběžné rozhodnutí, které může být následně pozměněno radou. Na závěr ještě pár slov o vesmírném prostředí, v němž kritická infrastruktura působí. Dnes je vesmír skutečně Eh, ucpán, je panevně velká konkurence, jak říkají američané, a ta situace se stále zhoršuje. Eh, vesmírné předměty jsou zranitelné a jsou ohroženy nejrůznějšími eh, aspekty. Je tady vlastně hrozba i fyzického zničení proti družicovými systémy. Víte, že jsou státy, které v současnosti vyvíjejí a testují takovéto zbraně. Dále to jsou rizika jako solární i terestrické vlivy, eh, různé eh, sluneční erupce, tomu se někdy říká vesmírné počasí, je to také vesmírný odpad, technické záležitosti jako vlastně poruchy satelitů a podobně. Vesmírný odpad je, eh, se nejvíce podílí na tom, čemu se často říká vlastně ten ucpaný vesmír. Mezinárodní společenství se tím hodně zabývá. 15 tisíc eh, kusů odpadu více než, velikosti více než 5 cm a ještě větší množství odpadu většího než 1 cm a vlastně využívají kinetickou energii té rychlosti, s níž obíhají na oběžné dráze a je to vlastně, ovlivňuje to, nebo má to podobnou sílu jako třeba výbuch ročního granátu. Eh, už došlo i ke zničení satelitů na oběžné dráze. Třeba v roce 2009 došlo ke kolizi družice Kosmos 2251 a Iradium 53. Vzniklo asi 600 kusů odpadu v lednu 2007 eh, proběhla zkouška čínského antisatelitního systému, kde eh, jehož výsledkem bylo 2500 dohledatelných kusů vesmírného odpadu. Jak EU e řeší tento problém? Jsou tady tři přístupy. Jeden už jsem zmínil, když jsem hovořil o Galileu. Evropská unie musí vytvořit potřebné operativní postupy na reakci, pokud by mohly být eh, zasaženy evropské družice. Za druhé, Evropská unie musí zlepšit povědomí o situaci ve vesmíru. Jak všichni víte, Evropský parlament a Rada eh, přijali rozhodnutí na zřízení eh, dozoru nebo programu dozoru nad vesmírem na základě nebo pomocí zařízení, které provozují členské státy. Rozpočty na Galileo a Koperniku se podílejí na financování projektů. Evropské satelitní centrum bude sehrávat důležitou úlohu jako takový eh, uzel pro získávání údajů, z něhož se potom ty údaje šíří dál k uživatelům, kteří je potřebují. Třetí projekt je politická iniciativa kterou bych chtěl zmínit. nazval bych to takovým třetím vlajkovým projektem Evropské vesmírné politiky a to je návrh Mezinárodního etického kodexu pro činnost ve vesmíru. Tento kodex by měl i podpořit bezpečnost a udržitelnost vesmíru, eh, měl by podpořit transparentnost a vzájemnou důvěru a řeší i otázku eh, zmenšování toho vesmírného odpadu a má vlastně doplnit současné vesmírné právo, které se diskutuje ve třech konzultacích se zapojením eh, více než 90 členů OSN. Ten text se upravuje na základě probíhajících diskusí a my doufáme, že tento proces bude úspěšně uzavřen v blízké budoucnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji panu Aspekovi. A teď pan Paul Euh, Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání. Pokud jde o informaci o satelitních navigačních systémech, ukazuje to na velmi dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. A chci připomenout, že můj tehdejší komisař Nelly Ferrucci informoval výbor ITRE o navigačních systémech v září. Já jsem zmínil satelitní systémy v množném čísle, protože příliš často pouze identifikujeme Galileo. A já bych rád připomněl, že existuje provozu schopný systém EGNOS, který vychází z technologie GPS, ale zlepšuje charakteristiky GPS na evropském území a ten systém existuje po řadu let, funguje zejména v letectví a uživatelé tohoto systému již projevili velkou spokojenost, protože velký počet přistávacích postupů na různých evropských letištích se šíří. EGNOS prokázal schopnosti jednotlivých subjektů v Evropě, jako je ESA a evropské průmyslové podniky, které jsou schopny se podílet na vesmírné technologii. A jak řekl pan Azbek, je, satelitní navigace je velmi důležitá a víte, že 7% HDP 28 členských států závisí na satelitní navigaci. A ne pouze pokud jde o eh, lokalizaci, ale také synchronizaci v řadě oblastí. V energetice, u finančních transakcí, u mobilního telefonování. Jaká je situace Galilea a Egnosu? Musíme nejdříve říci, že díky zákonodárci máme nyní systém řízení a stabilní financování pro současný sedmiletý rámec. To je velmi cené, protože všechny subjekty evropské satelitní navigace mohou působit ve stabilním prostředí, které nám umožňuje se soustředovat na práci související s vytvářením této infrastruktury. Pokud je o řízení, Evropská komise spravuje tento program a vůči vám odpovídá za tento program, také odpovídá vůči radě. A je třeba vědět, že veškerá infrastruktura Galila a EGNOSu patří Evropské unii. A Evropská unie je zastoupena zde komisí. Máme mezivládní agenturu, což je ESA, Evropská vesmírná agentura, která je naší vlastně technickou složkou, je naším technickým zprostředkovatelem. A my jsme před několika lety vytvořili agenturu Evropské unie, která má na starosti provozování těchto systémů. A tato agentura GSA, která sídlí v Praze, provozuje systém EGNOS a bude provozovat systém Galileo za několik let. Jak v jaké fázi vývoje je systém Galileo? V jaké fázi nasazení? Máme dvě části. Jednak eh, pozemní infrastrukturu a vesmírnou infrastrukturu. A příliš často lidé vidí jenom tu viditelnou část ledovce, což jsou družice. Ale je třeba vědět, že 90% systému je v infrastruktuře pozemní. A tato infrastruktura je rozdělena na celé země kouly, Je tu i významná mezinárodní dimenze. Máme stanice na severním pólu, na jižním pólu, eh, v Polynézii a vždy na území, které je pod kontrolou Evropské unie. Dva velké kusy infrastruktury Galilea jsou tedy jednak zabezpečovací středisko a kontrolní středisko. Tedy řídící středisko a zabezpečovací středisko které řídí družice a připravuje navigační zprávy a bezpečnostní střediska zajišťují činnost systému, aby veškeré bezpečnostní incidenty byly pod kontrolou a působí pro jednu ze složek Galila, o které budu ještě hovořit. To se týká infrastruktury pozemní. Pokud jde o vesmírnou infrastrukturu, tak víte, že jsme vypustili díky Evropské vesmírné agentuře před několika lety čtyři družice, které nám umožnily provést celou řadu zkoušek o koncepci systému. A od roku 2013 jsme zjistili, že koncepce systému je vynikající, protože v roce 2013 se nám povedlo poprvé vypočítat pozice na Zemi výlučně díky těmto čtyřem družicím. Systém dokonce fungoval nad očekávání, protože přesnost eh, lokalizace byla vyšší než to, co bylo původně koncipováno díky atom jaderným měřidlům na palubě družic. My jsme spustili, vypustili dvě další družice v srpnu a v, právě probíhá výroba 20 družic německou společností OHB. Ty dvě družice vypuštěné v srpnu se dostaly na oběžnou dráhu, která byla jiná než původně naplánovaná a Evropská vesmírná agentura se snaží změnit tuto situaci a právě dnes ESA začala provádět eh, operace s těmito družicemi, které eh, jsou na nevhodné oběžné dráze, ale jsou naprosto pod kontrolou. A dnes Evropská eh, vesmírná agentura přemístuje tyto družice z oběžné dráhy, aby se přiblížily k oběžné dráze, na které měly původně být. Nikdy se nám nepodaří být na té původně naplánované oběžné dráze, ale hodně se k ní přiblížíme. A specifické pokusy začnou v eh, prosinci na těchto družicích a věříme, že se nám podaří z toho načerpat maximum. A eh, v lednu rozhodneme, zda bude možné eh, provozně využívat tyto dvě družice během jejich desetileté plánované životnosti. U 20 družic, které se nyní vyrábí u německého výrobce OHB. My je vypustíme díky nosičům, které jsou již eh, smluvně, tedy smluvně nakoupené z Ariane Espas. Máme také nosiče Soyuz, který může vypustit dvě družice najednou. Máme smlouvu s Ariane Espas na tři nosiče Ariane 5 Tyto rakety umožní tedy vypustit čtyři družice najednou. A kromě toho významná část naší činnosti se soustředuje na uživatele. Proč vytváříme takovou infrastrukturu? Kdybych, po, proč bychom to dělali, kdybychom se nezabývali potřebami uživatelů? Vytvořili jsme servisní středisko, což je ústřední bod, kontaktní místo pro uživatele. To servisní středisko je v Madridu a částečně již funguje. My jsme také zahájili práce v oblasti výzkumu a vývoje, abychom vytvořili aplikace, které budou umožněné díky Galileu, ale také EGNOSu. A kromě toho naše pražská agentura GSA e, spolupracuje s největšími výrobci přijímačů satelitní navigace na světě. A zaznamenali jsme velký zájem těchto výrobců a prováděli jsme i laboratorní zkoušky, které probíhají e, na základě nových e, procesorů těchto výrobců v prostředí, které e, představuje Galileo, aby tito výrobci mohli testovat své zařízení a uvést toto zařízení na trh, jakmile Galileo bude nabízet své služby. Pokud jde o bezpečnost, to je téma, které hlavně zajímá váš výbor. Kolega Azbek už eh, poskytl řadu informací, ale chci přesto připomenout eh, některé aspekty. Eh, Galileo nabízí zvláštní službu, což je služba PRS, tedy veřejná slu- regulovaná služba. A tato služba PRS je skutečně symbolem nezávislosti EU v oblasti satelitní navigace jak eh, mm, na, připomíná nařízení GNSS z roku 2013, což je nařízení, které zakládá systém evropské satelitní navigace. Toto nařízení připomíná, že PRS je má omezené na využití autorizovanými subjekty jednotlivými vládami. Bude také moci být využíváno komisí, radou a ESVČ. A služba PRS je dostupná pouze na základě klíčů. A každý členský stát bude mít možnost e, svrchovaně rozhodnout o tom, kteří uživatelé budou mít přístup k těmto klíčům, které slouží tedy v přijímačích e, služby PRS. Abychom zabránili rozšíření jiných systémů, my právě nyní schvalujeme takzvané společné normy CMS, což je akt přenesené působnosti komise a velmi brzy dostanete verzi, která by měla být konečná právě těchto společných norem. Také chci připomenout, že v případě významné krize rada může rozhodnout v souladu s rozhodnutím, což je společný, společná akce, která byla aktualizována v eh, července letošního roku. Každý členský stát má možnost eh, jmenovat příslušný orgán nebo úřad PRS a 14 eh, členských států již jmenovalo příslušný orgán PRS, což bude kontaktní místo, které si vyžádá přístupové klíče k službě PRS a tyto přístupové klíče budou vyžádány u bezpečnostního střediska a příslušný orgán tedy předá tyto klíče uživatelům ve vlastním členském státu. Jak řekl Frank Asbeck, systém PRS může být využíván v řadě oblastí, ale já bych chtěl připomenout oblasti další, kde by bylo možné je využít, jak co se týče policií, pobřežní hlídkou, pohraniční stráží, celní zprávou v oblasti kritické infrastruktury, v oblasti civilní ochrany a prořízení krizových situací, státní přeprava, doprava nebezpečných látek a také v oblasti obrany. Systém PRS má, je velmi robustní vůči eh, vnějším nepřátelským zásahům a také vůči rušení. Máme systém, systém EGNOS, který funguje velmi dobře, který prokázal naše schopnosti. Systém Galileo je ve fázi nasazení a bude nabízet své služby eh, regulované, což je klíčová záležitost pro nezávislost Evropské unie. A tento systém PERS ukazuje, že v citlivé a složité oblasti Evropa je schopna spolupracovat a spolupůsobit na své bezpečnosti. Děkuji. Thank you, Děkuji panu, uh, panu kolegovi a teď panu Fakini. Děkuji, paní předsedkyně, vážení Eh, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi potěšením být mezi vámi a moci vám eh, předložit některé aspekty spojené s programem Copernicus. Mnozí z vás eh, už to slyšeli od kolegy Aspeka, ale rád bych to doplnil ještě další prezentací. Chtěl bych začít tím, že připomenu to, co je článku dvě nařízení Kopernikus, co se zde říká. A sice Kopernikus je Ehm, program eh, pro civilní užití pod civilní kontrolou a eh, rád bych toto zdůraznil, protože je to důležitý aspekt ehm, i pro další průběh této prezentace. Ano, tady vidíte některé cíle. Kopernikus a Vidíte tady eh, řadu věcí, které se vztahují eh, k prostředí, ale také jde o ochranu lidí, eh, majetku, to je velmi mm, velkou prioritou. A dole také máme pomoci při zvládání krizových situací, situací spojených s bezpečnostními otázkami. Takže toto jsou věci, které souvisí také s prvky bezpečnostními Takže Kopernikus vlastně vstoupil oficiálně v platnost eh, spolu s nařízením, které bylo schváleno v dubnu tohoto roku. A bylo to eh, schváleno při prvním čtení, takže mm, bych rád zúraznil eh, velmi dobrou a užitečnou spolupráci s Evropským parlamentem. Ta byla velmi aktivní a umožnila toto všechno, protože to nebyl jen tak automatický výsledek, ale Eh, díky velmi dobré, vzniklo díky velmi dobré spolupráci. Také bych chtěl poděkovat eh, když už není v novém parlamentu, pan Viktorio Prody byl zpravodajem eh, tohoto, pro toto nařízení. Nařízení existuje, operativní fáze Kopeniku se rozběhla a je tady nezbytný rozpočet, který má pokryt období 2014 až 2020. A Tady eh, jde o to eh, se postarat o takzvané vesmírné komponenty eh, satelity, které budou poskytovat obrázky Copernicus, pro Copernicus a pak jsou tady komponenty související se službami, to znamená provozování služeb, které se stahují ke Copernicus. Tady mm, vidíte o co přesně jde eh, v Se Jde o eh, satelity, ty vidíte vlevo nahoře a vpravo nahoře. Ehm, máme tady eh, satelity, které byly rozvinuty a rozjeli se speciálně pro program Copernicus, takzvané Sentinely. A e, pak tady máte, e, jsou tady mise, které přispívají a e, ty jsou vlastně buď členskými státy EU, a nebo jiné satelity, které existují po světě a k tím můžeme kupovat data. A tyto budou dodávat informace s službám. Služby byly teď přeskupeny do šesti takových domén, šesti oblastí. Tři z nich pokrývají hlavní parametry, to znamená e, zemi, atmosféru a vody, náboční otázky. A pak tři, e, které jsou takzvaně horizontální, e, to jsou krizové situace, klimatické změny a bezpečnost. A bezpečnosti se vrátím později a řeknu něco více detailní. A tyto, tento program vlastně bude Eh, řízen velmi decentralizovaným způsobem, protože když se podíváme na další slide, tak uvidíte veškeré eh, jednotky, které do toho mají být eh, začleněny. Vidíte tady proto, aby se mohly provozovat sentinely, tak budeme spolupracovat s Evropskou vesmírnou agenturou. A tady eh, se eh, spolupracujeme s mnoha vysměnými agenturami v Evropě, aby bylo možné to provozovat, abychom měli přístup k těmto datům. A co se týče eh, služeb, tak tady se to vše je založeno na velmi relevantních organizacích v Evropě, které jsou schopny to provozovat. Například pro zemi tady to máme, využíváme kapacity Evropské agentury pro životní prostředí v Kodani. Co se týče atmosférických klimatických změn, je to ICNWF, to znamená Evropské centrum pro prognózy prognózy ve Velké Británii a co se týče námořních eh, aspektů, tak tady máme organizaci ve Francii, eh, která zase pokrývá tyto věci. Co se týče um, části bezpečnostní, tak tady, uh, a k tomu se zase vrátím později, tady máme Frontex, um, to se týká kontroly uh, hranic, pak EMSA, uh, mámořní um, kontrola a to, co říkal Frank Asbeck předtím, máme tady satelitní centrum, um, to, co je důležité pro podporu externích akcí. Tak a teď něco řeknu o bezpečnostních službách, tak abychom se přidružili k tématu, o kterém dnes diskutujeme. Uh, Nařízení eh, Kopernikus eh, zmiňuje eh, toto služba spojená s bezpečností, to bude jedna z pěti má poskytnout informace a podpořit boj proti výzvám, tak aby byla Evropa připravena, mohla reagovat svými kapacitami, zvláště co se týče kontroly hranic námořní a také jde o podporu pro externí akce Evropské unie. Takže je to skutečná podpora pro tyto tři politické oblasti. A tady jenom příklady, jsou to obrázky, které nám e, velmi jednoduchým způsobem ukazují, co můžeme při kontrole hranic vidět, nebo kontrole námořní, e, a, nebo jak to vypadá v oblasti externích e, akcí. Tato data jsou poskytována expertům, které, kteří je hmm. mohou proskoumat a mohou je využít pro svou politickou práci a pro interní využití. Řekli jsme tři oblasti, tedy kontrola ranic, to je první. Vlastně je to nástroj pro podporu e, Eurosuru, Eurosuru a proto spolupracujeme s Frontexem, vyjednáváme, máme tady e, takové jako dohodu, chceme je delegovat, chceme jim delegovat tento nástroj. Ale Frontex nebude osamoceně jednat. Je tady spolupráce s EMSA a satelitním centrem. EMSA se týká kontroly hranic a moří a také, jak jsem zmínil, satelitní centrum, je tam jde hlavně o kontrolu hranic na zemi. A Zase je to takový dodatečný nástroj k tomu, co už dělá Frontex eh, v rámci kontroly hranic zvyšují se kapacity kontrol v této oblasti. Například mnohokrát se nás lidé ptají, co můžeme udělat v situacích, jako je migrace, ilegální migrace a tak že sledujeme tyto věci, snažíme se navyšovat kapacity celého systému na tomto poli a také už vidíme první výsledky na úrovni projektu, ale to celé se dá potom integrovat do operativní fáze. Další věc to je um, kontrola v námořní oblasti. Vlastně je to integrovaný přístup, společné sdílení informací o e, prostředí, ale e, v praxi opět podporujeme kontroly hranic, moří, námořní bezpečnost, e, celní záležitosti, vymáhání práva, životní prostředí, kontrola rybolovu a tak dále. To jsou aktivity, které běží na úrovni EMSI a to je také důvodem toho, proč EMSA je delegovaným grémiem a může se věnovat těmto aspektům. A tak, jako to platí pro Frontex, vyjednáváme jo, takovém dohodě, kdy budeme delegovat určité věci EMSE. A pak třetí oblast, to je podpora externích akcí EU. Když říkáme podpora externích akcí EU, tak to znamená, že pole působnosti těchto akcí znamená reagovat na krize, poskytování humanitární pomoci, ochrana lidských práv a demokracie, mírotvorné záležitosti a tak dále. Ale podstatě jde o podporu evropské politiky eh, v oblasti externích eh, akcí a zase je to takový dodatečný nástroj, tady chceme poskytnout dodatečné informace, abychom tuto oblast eh, posílili. Už jsem říkal, že tady máme plán pro provádění, provádějící plán pro tři oblasti, kontrola hranic, tady spolupracujeme s Frontexem, potom námořní, tady spolupráce s EMSO a e, zase podpora externí akcí, e, tady se starám o zprávu této oblasti, ale mm, e, satelitní centrum má mít hrát klíčovou roli a když říkáme eh, delegovat, eh, tak tyto jednotky vlastně budou ehm, toto zvládat, ale eh, bude tady konkrétní smlouvy, peníze nebudou, si jenom neponechají tyto organizace, ale tyto peníze vezmou, aby je mohly investovat aby do projektů, tak aby tyto služby mohly fungovat. Ehm, politika ehm, zacházení s daty. Eh, tady máme konkrétní politiku pro program Copernicus. Ehm, snažíme se to udělat co nejvíce transparentní. Proč? Prvním důvodem je eh, toto, řekl bych, že ne všichni, ale většina dat, které eh, poskytuje Copernicus, nejsou citlivými daty a e, způsob, jak se poskytují tato data e, otevřeně, e, nám skýtá možnost vytvořit takzvaný downstreamový trh, protože někdy to, co blokuje tento downstreamový trh, ten, to je cena. Cena za data, která jsou k dispozici. A takto si myslíme, že budeme moci navýšit nebo vytvořit nové podniky v Evropě a také máme ono nařízení k tomu, které jsme zmínili, to je nařízení, které se týká politiky dat, ale eh, musíme rozlišovat mezi různými aspekty. Eh, máme data Sentinel, eh, jsou ehm, speciální data, vytváří se konkrétně pro Kopernikus. A analýza ukázala, že nejsou plně citlivá, jsou naprosto otevřená ehm, Kopernikus, produkty e, služeb Kopernikus jsou e, e, úplně otevřeny, ale k tomu se vrátíme později. Potom přispívající mise, tady zase máme politiku pro data, protože určitě tady budeme mít určité licenční podmínky, které nebudeme moci převzít a tak je musíme vzít v úvahu. Dokonce i když eh, počítáme s mm, otevřenými daty, výjimečně nastávají bezpečnostní důvody, eh, jak mm, můžeme, protože musíme ochraňovat bezpečnostní zájmy eh, členských států Unie a mm, proto z externí služby jsou obývají konzultovány v takových případech, například v některých akutních krizových situacích mimo Evropu. Jde nám o to, abychom, pokud to budou citlivá data, abychom to správně porozuměli a musí být pak detailněji prošetřeny v bezpečnostních službách a řekl bych, že ještě více pak při podpoře eh, externích eh, akcí. A jeden z článků eh, nařízení 25 počítá s posouzením bezpečnostního rámce Copernicus a v této fázi se rozpracovává studie. Z výsledky se počítá v roce 2015. Tak, to je vše. Chtěl jsem ještě dodat jeden slide, který nám ukazuje analýzu užitku a nákladů pro Copernicus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 Viděli jsme, co všechno dokáže Kopernikus, ale nakonec eh, ano, vesmír je považován za něco eh, nákladnou eh, věc, když mm, hovoříme o 4 miliardách z naší strany, nebo 7 miliard, 7 miliard a Galileo, pak dodatečné miliardy pro výzkum. Ale když se podíváme na to, co dokážeme, to, co se vám ukázal v nejrůznějších oblastech, a když propočteme náklady pro občany EU, tak tyto náklady dělají více méně jeden pro evropského občana. To je to, co jsem říkal říkal předtím, jedno euro na občana. Takže navíc ještě finanční výhody s několik miliard 1,7 návratnost za jedno euro vydané odhad 40 až 50 tisíc pracovních příležitostí, které mohou být vytvořeny ale tato data no, mohou být analyzována ještě a v některých případech je to velmi subjektivní věc, protože když vidíme dopady klimatických změn, když vidíme, že se je možné ušetřit eh, životy eh, našimi službami, tak eh, otázka je, jak to hmatatelně, jak to poměřit můžeme filozoficky přemýšlet o tom, jaká je cena života, který můžeme zachránit pomocí našich služeb. To by mohly být další úvahy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Fakini, a teď zahajuji diskusi jako první pan Dáža. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Už jsme několikrát diskutovali o vesmírné politice a jejím bezpečnostním a obraném rozměru. Je jasné, že naše politická skupina, já osobně, podporujeme tuto evropskou vesmírnou politiku a její obranou složku. My jsme vždycky po této obrané složce volali, ať už formou různých programů. Omlouvám se, že se velice konkrétně vracím k této záležitosti vypuštění, eh, vypouštění družic letos v létě, ale byl bych rád, eh, abychom zašli v této věci trochu dál je třeba, eh, nebo doufejme, aby ta další vypoštění drožic proběhla v pořádku a i když eh, tedy nedospěje na tu původně plánovanou oběžnou dráhu, eh, jenom se k ní přiblíží buděž. Nicméně byl bych rád, abyste nám připomněli, protože myslím, že proběhly nějaké vyšetřovací komise, na jaké problémy se přišlo. Já stále kladu otázku z politického hlediska, zda je vhodné vlastně využívat ty nosiče Sojus. Možná k tomu bychom se také mohli vrátit. Protože Galileo nám byl doslova prodán, skutečně prodán, a také my, politici, prodáváme Galileo jako nástroj, který je zásadní pro zajištění eh, strategické samostatnosti EU. Je to program velice drahý, který vyvolal polemiku o financování v některých členských státech a pokaždé ti, co hájí tento program, jako jsem třeba já, tak říkáme, je to nástroj, který je nezbytný pro strategickou samostatnost Evropy. A potom si ale stěžujeme trochu, protože vlastně eh, dosud využíváme zahraniční velmoci. Přitom je to strategická oblast a nejsem si jist, za právě zde je to nejvhodnější. Takže v tomto partnerství potom eh, prostě se vyvstávají určitá rizika, doufejme, že jen dočasná ale je to docela problematické ve světle současných krizí. Tak bych byl rád, abyste se vrátili k této historii partnerství se Sojuzem a řekli, jaký je vývoj, který můžeme dále očekávat. Děkuji. Thank you, Ms. Děkuji, paní Ana Gomeš. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat řečníkům za velice zajímavé informace. Z toho, co nám řekli, že tady došlo k určitému vývoji. Vzpomínám si, když byl velký odpor vůči eh, tomu, když měl, že by vůbec Galilejem se měl zabývat tento podvýbor. Přitom tento program vyhrnuje komplexní přístup Unie i z hlediska společného financování. A parlament v tomto sehrál velkou úlohu, když eh, prosadil to společné financování. A Tehdy se říkalo, že to je prostě civilní záležitost a že s vojenstvím to nesouvisí, ale od samého začátku bylo jasné, že to s vojenstvím souvisí, že se jedná o strategickou samostatnost, o naši bezpečnost a obranu. A myslím si, že je celkem pozitivní, že eh, teď eh, se k tomu takto přistupuje. Protože Samozřejmě ty dvě složky od sebe nelze oddělit. A musím také říci, že z hlediska úlohy těchto programů ve vesmíru a v jednotlivých eh, aplikacích, například eh, pokud jde o satelitní zobrazení, EGNOS. Vzpomínám si, je to vlastně důležité pro naši zahraniční politiku, jak tady eh, bylo řečeno. Vzpomínám si na význam satelitního zobrazení, eh, které poskytovala EU eh, prostřednictvím našeho satelitního centra pro mírové procesy v Indonésii, kde proběhlo tsunami, a díky právě tomuto satelitnímu zobrazení mohla indonéská vláda vidět vlastně ty oblasti, kde byly ty budovy zcela zničeny a přispělo to k tomu, že bylo také možné rekonstruovat za katastrální záznamy a že se tím eh, tedy neskomplikoval eh, mírový proces. A teď vlastně v Ače je mír a v EU v tom sehrála úlohy a já jsem si zcela jista tím, že to byl velice zásadní aspekt, o kterém se příliš často nemluví, ale bylo to velmi důležité. A moje otázka tedy zní a souhlasím s obavami, které vyjádřil Arno Danžan. To je to, že se spoleháme na jinou velmoc, zvláště když eh, se ukazuje, že to třeba nejsou příliš spolehliví partneři nedávno došlo k té sérii letů. No, vždycky tady byly ty ruské přelety, jejich vojenskými letouny nad naším územím nebo územím pod naší jurisdikcí. V posledních letech to zesílilo a ta oblast letů se velice zvětšila. Je to hrozba i pro naše civilní letectví. A je to velice konkrétní případ, kde, myslím, provozování těchto systémů jsou důležité, abychom to mohli tedy zachytávat a chránit a připravovat obranu našeho území. Bylo řečeno, že naše složky v misích v zámoří Eh, to potřebují. Dozor nad moři. Když jsem dělala zprávu o námořním rozměru, tak jsem zjistila, a vidím, že jste všichni hovořili o úloze EMSA a propojení s EMSA, ale EMSA dělala velice důležité věci pro naši ochranu, naši obranu, navzdory tomu, že EMSA k tomu vlastně neměla mandát. A Já doufám, že se to teď změnilo. Nemyslím ten mandát, ale tento, že tady existuje propojení. Ale tedy moje otázka, otázka je taková. Zda naše vlády a úřady si uvědomují, o co jde, zvláště to, o čem hovořil pan Azbek, hovořil o, o skutečných rozbách, před nimiž stojíme, hrozby, eh, které souvisejí s možným přerušením těchto programů, protože to může ohrozit eh, způsob našeho života. Uvědomují si to členské státy? Některé členské státy, konkrétně jeden, Británie, řeknu to otevřeně, eh, prostě skutečně zarážejí tyče do toho soukolí Evropy Vědomují se, že žádný sam, stát samostatně nemůže zajistit takovéto programy, eh, které jsou zajišťovány prostřednictvím evropské synergie. A když vidím ty obrovské rozpočtové škrty v našich ekonomikách na národní úrovni i na evropské úrovni, tak si říkám, jestli naše členské státy a vlády si uvědomují, o co tady jde. Takže já se ptám, Máte pocit, že naše vlády si uvědomují strategický význam investic do posílení těchto programů, o kterých jste hovořili. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji. Pan Kampel Bahnemann. Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě respektuji odbornost našich hostů, ale trochu spochybňuji náklady na Galileo. Podle odhadů to bude až 20 miliard eur za 20 let. A vlastně není žádný fixní rozpočet, to jsou jenom uh, náklady na vývoj. A teď vidíme, že to nefunguje. Satelity byly vypuštěny na špatnou oběžnou dráhu, o tom už se hovořilo, ale podle informací, které já mám, se ukazuje, že nebude možné je přesunout na tu správnou oběžnou dráhu a že tady jsou vlastně e, k ničemu e, ve srovnání s tím původním úmyslem, proč byly vypuštěny. Já mám skutečně pochybnosti o nákladech na tento projekt. Proč prostě nepřevezmeme systém, americký systém GPS, proč vlastně vrážíme miliony do toho, eh, jak se snažíme napodobit USA. Nezapomínejme, že to musíme všichni zaplatit. A já jsem znepokojen třeba na Wikileaks bylo uvedeno, že Generální ředitel z německé společnosti, která dodává pro tyto satelity, řekl, že Galileo je prostě nesmysl, že to je jenom utrácením peněz daňových poplatníků, ale že tady pro ně se to samozřejmě vyplatí. E, tak podle Wikileaks je to pravda, já se ptám vás, měl pravdu, když tohle řekl? Děkuji, pan Zdrievsky. Za głos. Především Děkuji za slovo. Nejprve bych vás chtěl upozornit na otázku bezpečnosti. Pro mě je velice důležité, aby v rámci nákladů jsme se jasně věnovali i tomu eh, bezpečnostnímu prvku celého satelitního systému, tak aby se Evropská unie cítila bezpečná a aby všechny hrozby související se selháním byly eh, odstraněny, aby se jim zabránilo. Rád bych potvrdil, že souhlasím s tím, že Kopernikus by se měl nadále rozvíjet. Myslím si, že všechny informace, které jsme dnes dostali, eh, ukazují, že ta příprava je spolehlivá a že při té přípravě se skutečně věnujete i bezpečnosti. Také si musíme uvědomit, že řada funkcí je klíčová pro ekonomický rozvoj a pro bezpečnost. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že e, panují velké obavy ohledně spolupráce v rámci tohoto systému, protože tady panují obavy z cíleného narušování systému nebo zhoršování jejich kvality. Děkuji. Také já bych chtěla položit otázku všem účastníkům panelu. Moje první otázka by byla na Paula Flamanta. ten systém, který je, který je teď plně operativní, to znamená americký GPS, a který by tedy měl být čistě evropským systémem, systém Galileo. Tam se zda ty dva systémy, tedy americký a evropský, zda jsou slučitelné. Mě by zajímalo, zda EGNOS bude později nahrazen systémem Galileo. A také bych tady chtěla učinit eh, takové politické prohlášení návaznosti na to, co říkal Arno Danjean. Myslíme, že je nepochybné, že budování systému Galileo eh, bylo na základě snahy o samostatnost, nezávislost, ale my jsme se tedy chtěli vlastně stát nezávislými na našem významném partneru, na Spojených státech. S Spojenými státy eh, se snažíme uzavírat dohody v nejrůznějších dalších oblastech. A týká se to vlastně i těchto dvou programů, o kterých diskutujeme. Podle mého názoru výsledkem takových politických snah je to, že jsme si vlastně navázali vztahy s partnerem, který je nejen nepředvídatelný, a, e, ale také nespolehlivý. To myslím si, že jsou ještě velice mírná slova, protože se jedná o partnera, který vlastně narušuje náš vzdušný prostor a to velice závažným způsobem a na mnoha místech. A narušuje ho vojenskými letouny, a z hlediska bezpečnosti evropských občanů musíme připomenout, že se jedná o zemi, eh, která je eh, agresorem vůči zemi, která s námi podepsala asociační dohodu. Tento partner je také rizikem pro mnoho členských států EU, pro země ze střední a východní Evropy. Eh, na každém jednání zaznívají takovéto obavy a já mám tedy dotaz na vás eh, všechny. Eh, vím, že jste odborníky v této oblasti, ale myslíte si, že skutečně nepotřebovali bychom vlastně nějakou revidovanou analýzu celého toho politického systému s ohledem na chování partnerů, o kterém jsem se zmiňovala. A pak ještě další věc, která se týká financování. Chtěla bych se oficiálně dotázat komise a možná vysoké představitelky na náklady. Náklady eh, takového podniku. Nejedná se jenom o miliardy eur, které již byly investovány do systému, protože nikdo rozumný nechce vlastně se vzdát projektu, který nás eh, stál mnoho úsilí. Také byly zřízeny eh, instituce, které s tím souvisejí a které už fungují, ale také těch finančních nákladů. A já se tedy ptám, A vlastně to je i otázka na Arnoda Dážána. Ten systém, který se teď používá na francouzské Guajáně, Já jsem pochopila, že budou eh, se vypouštět nějaké nové družice. že se neskončí se Sojuzem, dokud tedy se nespracují ty nosiče Arian, než budou připraveny. A není to tedy důvod k tomu, abychom ukončili tu dohodu? Oh. Now I would like... A teď ještě bych tedy poprosila všechny tři panelisty, aby zareagovali a ještě tady pan Danžan. Já moc nerozumím, proč jste na mě vlastně měla ten dotaz. Já jsem sice francouz, ale v této věci nemám žádné zájmy, nic tam neřídím, takže moje národnost ne, nějak nesouvisí s mými otázkami ohledně Galilea a příslušných nosičů. Mr. Asbeck Pan Asbeck jako první a potom pan Flamo a pan Fakíny. Prosím, odpovězte na všechny otázky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za otázky i za milé komentáře, zejména komentář paní Gomeš o úloze eh, satelitního centra v minulosti. Já se pokusím nejdříve zodpovědět na otázku týkající se povědomí o významu vesmírné bezpečnosti. Já s vámi souhlasím, že řekněme úroveň povědomí o významu bezpečnosti ve vesmírných věcech se velmi liší v jednotlivých členských státech. A mezi členskými státy máme ty členské státy, kde je silnější zapojení do vesmírné problematiky a potom ty, kde je to zapojení menší. A my se snažíme o to, abychom zvýšili povědomí všech členských států o tom, že se všichni spoleháme na služby vycházející z vesmírných technologií a Eh, proto je v zájmu všech, aby zajistili, že naše vesmírné evropské systémy, ať už jsou evropské, to je provozované členskými státy, anebo provozované ESO, anebo provozované Evropskou unii, tedy aspekt bezpečnosti je důležitý a měli bychom ho mít na paměti. A to souvisí i s celkovou situací ve vesmíru, která by mohla být eh, obtížnější z, z různých důvodů. A také jsem se pokusil eh, popsat iniciativy, které v současnosti probíhají. A my určitě eh, tuto diskusi zde vítáme, protože vede ke, ke zvýšení povědomí. A také vítáme všechny diskuse v členských státech o potřebě právě tohoto. A pokud je o diskusi v politickém a bezpečnostním výboru v druhé polovině listopadu, tak i tam budeme řešit otázku vesmírné bezpečnosti. Tedy tolik k tomuto tématu. Asi nemohu zodpovědět otázku týkající se mandátu MSI samozřejmě veškerá otázka dohledu v oblasti námořní a rostoucí význam tohoto dohledu, to je nám také kladeno našimi vnějšími partnery. Máme vesmírný dialog s různými zeměmi, se Spojenými státy, s Japonskem a tam je vidět, že otázka využití vesmíru pro námořní dohled a řešení situace v námořní oblasti je vnímán jako stále významnější. Pokud jde o otázku využití Galileo a GPS, GPS. Nebudu hovořit o otázce efektivity využití finančních prostředků, na to je k tomu je kvalifikovanější komise. Ale chtěl bych říct si několik slov eh, ke vztahu se Spojenými státy v tomto kontextu. Všichni víte, že před deseti lety byly velké výhrady ze strany Spojených států, pokud je o projekt Evropské unie. To se naprosto změnilo. A vidíme, že v naší pravidelné výměně názoru se Spojenými státy, Spojené státy jsou rádi, že eh, skupina zemí se společným názorem jako Evropská unie bude provozovat systém, který bude doplňovat GPS. a Spojené státy mají zájem o úzkou spolupráci s Evropskou unii v této oblasti. A otázka komplementarity je důležitá právě proto, že vzrůstá závislost v oblasti lidských životů na satelitní navigaci. Zaznamenali jsme případy, kdy Eh, ruský systém přestal fungovat. A viděli jsme tedy, k čemu to může vést. Pokud by přestal fungovat systém eh, GPS, tak eh, všichni budou rádi, že existuje náhradní systém, který funguje komplementárně a nevíme, zda politické okolnosti by nedonutili Spojené státy změnit eh, úroveň služeb GPS z jakéhokoliv důvodu. A v takovém případě si Evropská unie nemůže dovolit nemít přístup k přesné satelitní navigaci, zejména u těch služeb, které eh, zásadně závisí na, na této navigaci, a to jsou zejména různé státní služby této věci, tedy jsem chtěl říci toto a to je zcela nezávislé na ekonomických aspekty, takže je tu významná strategická investice, kterou dělá Evropská unie v této situaci. A nyní dám slovo panu Flamánovi. Pane Flamo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve odpovím na otázku paní Gomeš, co se týče bezpečnostních aspektů a zda členské státy jsou si vědomy bezpečnosti. Odpověď je jasná, ano. A vysvětlím, proč u Galilea se to zhmotňuje a je to vidět. Máme celou řadu nástrojů, které existují a které stoprocentně zahrnují členské státy do koncepce systému Galileo a do ověření jeho odolnosti v oblasti bezpečnosti. Máme výbor, který ukládá určité povinnosti, co se týče bezpečnosti u systému Galileo. Protože členské státy mají zkušenosti v této oblasti a přinášejí nám tento příspěvek. A sdělují nám, na jaké, k jakým požadavkům by měl systém Galileo odpovídat než bude systém operativní, členské státy se podílejí na bezpečnostní homologaci. Máme zástupce členské, členských států, kteří eh, poskytují své povolení nebo nepovolení. A tomu říkáme tedy výbor pro bezpečnostní homologaci a ten je tvořen eh, zástupci členských států. Kromě toho tu máme společní, společnou akci, do které je zahrnuta rada a fyzicky máme nástroje typu bezpečnostních středisek, protože máme dvě bezpečnostní střediska ve Spojeném království a ve Francii. Eh, pokud jde o spornější otázku opodstatnění Galilea a jeho existence, od roku 2004 skutečně máme dohodu s Američany a ve skutečnosti, pokud existuje tato dohoda s Američany, je to právě proto, že oni sami uznávají eh, důležitost dalších navigačních eh, satelitních systémů, kromě systému GPS. Eh, ty systémy jsou křehké, těžko se nasazují. Spojené státy 20 let nasazovaly systém GPS Eh, eh, Rusové vypustili přes 120 družic eh, GLONASS, než ten systém začal jakž takž fungovat. Takže to je infrastruktura, která je užitečná a vše opřít o jednu infrastrukturu by bylo riziko a bylo by, byl by to projev bezmyšlenkovitosti, když 7% HDP se opírá o fungování satelitní navigace. A poslední připomínka je třeba vědět, že Spojené království eh, plně využívá systém Galileo, protože jeho průmysl je velmi zapojen do systému Galileo a veškeré nástroje, které slouží k vytváření navigačních zpráv, jsou výsledkem práce britské eh, firmy. A máme také bezpečnostní středisko ve, Spojených, ve Spojeném království. A hlav, hlavní argument, tedy rada, a parlament schválili nařízení, které upravuje nasazení systému Galileo. Specifická otázka pana Donjon týkající se vypuštění e, družic. Eh, tato služba je riskantní. A vy jste minulý týden viděli pozorovné záběry e, vypuštění v minulém týdnu sondy Orbital Science ve Spojených státech. Došlo k výbuchu po několika vteřinách a Virgin Galactic také eh, zaznamenala problémy s eh, nosičem Spaceship 2. Takže toto bylo vždy velmi náročným, riskantním procesem a spolehlivost nosičů, tedy nejspolehlivější nosiče na světě, Eh, Ariane Espace a Soyuz mají spolehlivost 97% úspěšnost, takže jsou tu stále ta 3% neúspěchu. A to vypuštění proběhlo 20. srpna na eh, nosiči Soyuz ze střediska eh, ve francouzské Guajáně a společnost Ariane S, došlo tedy k umístění na, na nevhodnou oběžnou dráhu a okamžitě tedy Ariane Espas eh, vytvořila vyšetřovací komisi a eh, deset členů této komise eh, zahrnuje pana Petra Diboka, bývalý generální inspektor EZI, který byl doprová, doprovázen významnými odborníky z členských států, z Francouzi, Itali, Němci, Brity a e, členové vyšetřovací komise vyšetřují. Tedy byl tam zastoupen i klient, já osobně jsem se podílel také na práci vyšetřovací komise jako člen. A e, konal se, konal se celá řada schůzí v sídle Ariane Spas, tak i v Moskvě, v kancelářích Glav z kosmosu, abychom analyzovali údaje, které jsou k dispozici o této události skutečně jsme prošli e, telemetrické údaje, tedy informace, které pocházejí ze samotného nosiče a také jsme prošli plány a schémata toho systému a konfrontovali jsme to s, různými simulacemi, abychom zjistili, jaká je příčina problému, kterému jsme zde čelili. A samozřejmě člověk je chytřejší až po samotné události, když zjistí, co, co nastalo. Ale ten problém byl jednoduchý. Došlo k, od, k tomu, že dvě trubky byly propojeny a neměly být propojeny. A z důvodu termické výměny, tedy hydrazín, který umožní systému, aby ten systém byl orientovaný, tak ten hydrazín zamrznul a to nakonec způsobilo že se družice dostaly na nevhodnou, špatnou oběžnou dráhu, ale pokud vás to bude podrobně zajímat, tak je možné u kávy se o tom dále bavit. Jistota stoprocentní o příčinách problémů, tedy je problém čistě technický a problém koncepční. A areál ESPAS společnost, která vypouští nosič, vyřešila ten problém a souhlasí s použitím nosiče Sojus. Již minulý týden Rusové, kteří použili nosič Sojus zcela identický s tím, který jsme použili, tak eh, provedli eh, vypuštění eh, družice Meridian a to vypuštění proběhlo bez problému bude opět nosič Sojus ve stejné konfiguraci použit a budou vypuštěny družice GLONASS. V prosinci raketa Sojus bude opět tedy spuštěna z, ze základny ve francouzské Guajáně v Kuru a ponese eh, komerční družici O3B, kde je majoritním akcionářem lucemburská společnost SES e Astra. Takže ten nosič je spolehlivý, klienti mu důvěřují a systém funguje. Tedy jak jsme dospěli k využití systému Soyuz Galileo potřebuje nasadit 30 družic a my jsme se obrátili na jediného evropského operátora, který vypouští družice z území pod kontrolou Evropské unie, což je francouzská Guajana. Je tu bezpečnostní hledisko, které nám bylo uloženo bezpečnostními experty členských států. Můžete vypouštět družice Galileo, ale pouze z území pod kontrolou Evropské unie. A jediným subjektem, který vypouští z tohoto území, je Ariane Espas. Ariane Espas nabízel tři nosiče, malý nosič Vega, který není uspůsoben našim potřebám, Soyuz a Ariane 5. Ariane 5 nebyl kompatibilní pro vypouštění družic Galileo, takže jsme de facto eh, zvolili nosič Soyuz, který funguje velmi dobře, má významnou spolehlivost a je tedy nabízen společností Ariane Espas. A od té doby jsme eh, spolupracovali eh, s Ariane Espas, ESO a s výrobcem druži- evropských eh, výrobcem nosičů Ariane 5, aby systém Ariane 5 byl kompatibilní s družicemi Galileo. A v srpnu jsme podepsali smlouvu se společností Ariane Spas, aby nám poskytla tři nosiče Ariane 5. A budeme mít tedy vlastně dva nosiče Soyuz a Ariane 5. Nebylo by dobré vlastně vypustit všechny družice Galileo pouze nosičem Ariane 5. A to je důležité i z technických důvodů. Je třeba umístěvat družice oběžnou dráhu a je potřeba mít možnost vypouštět nikoli pouze čtyři družice, ale také dvě družice a proto si myslíme, že je důležité pokračovat ve využívání nosiče Soyuz, tak také nosiče Ariane 5. A už jsme eh, vlastně uzavřeli smlouvy s Ariane Espace o možnosti vypouštět družice uh, Eh, Ariane 5 a Soyuz a v prosinci eh, připravíme harmonogram nasazení a zjistíme, kdy bude použit který nosič a také vám předáme tyto informace v prosinci o tomto plánu nasazení družic Galileo. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, Mr. Děkuji panu Flamon a pan Fakini. Paní předsedkyně, děkuji. Ano, chtěl jsem jenom zmínit eh, skutečnost, že ředitelství, z kterého pocházím, DG Enterprise, eh, se nezabývá pouze Kopernikusem, ale také vesmírnou politikou, vesmírným výzkumem. Eh, takže můj ředitel, pan Filip René, který se vlastně omlouvá, že tady dnes nemůže být přítomen, je zodpovědný za tyto věci. A jeden z prvků, který bedlivě sledujeme v současné fázi, je spuštění Eh, politika spouštění eh, do budoucna. Bereme v úvahu všechny věci, všechny aspekty, které tady byly eh, zmíněny. Také musím říct, že první sentinel Kopernikusu byl spuštěn s, s Sojuzem v Dubnu a měli jsme štěstí, protože toto spuštění bylo úspěšné to má, vám jenom ukazuje, že tohle byla naše volba a e, nakonec to byla volba správná, ale je pravda, že e, jsou to politické otázky, které by mohly znovu dostat do povředí diskuzi o tom, kdo jsou, co jsou naše volby. A to je důvodem toho, proč další dva sentinely, které musí být spuštěny, Sentinel 2 a Sentinel 3, mají být eh, spuštěny v roce 2015. Eh, jeden má být spuštěn s VEGou, eh, tedy Evropská, Evropský program a druhý ROKOT. Ale teď posuzujeme vše, závisí to také na politické situaci, posuzujeme, co bude správným řešením. Jeden prvek, který také musí být zvážen a nemá co dočinění s Kopernikus nebo s Galilem, a to je fakt, že v současné době eh, jediným spouštěč, eh, který může přines, přivést eh, astronauty na palbu ISS. Možná je to jeden z důvodů, který bereme také, které berou američané a evropané a ostatní v, v, v potaz, aby se nezastavila spolupráce. Takže teď je to opravdu jediný launcher, který je schopen dostat astronauty nahoru a dolů. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno dříve, eh, máme tady služby Kopernikuse, eh, které jsou tady, je tady řada eh, kroků, vy jste se zmiňovali v různých aktivitách, ale myslím si, že mnohé z nich byly hodně úspěšné a Um, stále eh, více aktivit spojených s Kopenikisem se um, objevuje, mluví se o tom také hodně o tisku. Co se týče eh, role EMSA, myslím, že eh, jsem ve stejné situaci jako Frank, nejsem schopen tady mm, mluvit o skutečném mandátu, ale je jistá jedna věc, Eh, máme tady návrh EMSA a Copernicus, je to, je to jako nástroj eh, v rámci eh, našich dalších kroků a co například protiprácké aktiv, protiprácké aktivity, toho bychom mohli využít tohoto nástroju a tak, abychom mohli identifikovat nelegální vypouštění ropy do vod. A co se týče podpory členských států, například argumenty, že je to velmi drahé a podobně, eh, také jsme se tím zabývali, ale myslím si, že máme pozitivní zkušenosti, které vyplynuly z tohoto. Když se vedly diskuze o více letém finančním rámci, tak jsme zjistili, že jsme v situaci, kdy počet politické oblasti aktivit, které musí být financovány z rozpočtu EU, se navyšuje, zatímco celkový rozpočet eh, zůstával stejný a nebo nebo eh, se dokonce omezoval. Původně byl, nebyl Komernikus, eh, se nepočítalo, že bude začleněn do víceletého finančního rámce, eh, protože se tady zvyšovaly počty aktivit a zase se tady snižovalo financování. Ale myslím si, že díky podpoře členských států, díky podpoře mm, Evropského parlamentu a dalších, je, se, je, je v tom Kopernikus. Takže teď mluvíme o operativním operačním programu, který přinese výsledky, s kterými počítáme na dalších sedm let. E, takže v konečné instanci e, ta politická úroveň pochopila e, význam tohoto programu. Dále k otázce bezpečnosti programu Kopernikus. Jak jsem řekl, budeme tady mít fázi, které budeme posuzovat. Jsou tady určité obavy spojené s bezpečností systému, ale nepočítáme s tím, že tady budou nějaké věci, které se budou vztahovat k infrastruktuře jako takové. Ehm, ehm, půjde o služby, jako je eh, kontrola námořní ehm, a podobně. Musíme zjistit, jestli eh, tady budou nějaké limity, které se budou týkat služeb bezpečnostních, ale toto bude více známo příští rok. Děkuji. Děkuji panu Fakinimu. Pokud už nejsou žádné další otázky, tak bych eh, ráda ještě položila eh, jednu dodatečnou otázku. Mohli byste prosím říci něco více o výzkumu, aspekty spojených s výzkumem v souvislosti s programem Copernicus a také o příspěvcích členských států nebo o účasti v rámci programu těchto institucí a i individuálně příspěvcích jednotlivých členských států. Ano, děkuji za otázku. Když se podíváme na veškeré aktivity eh, vesmírné, eh, které teď sleduje, provozuje komise, když vezmeme potaz Eh, GNSS eh, Copernicus a vesmírný výzkum, protože tady jsme toho tolik neřekli o vesmírném výzkumu, tak máme celkovou částku asi 12 miliard na období sedmi let následujících. 1,4 eh, miliard na vesmírný výzkum je začleněn do Horizon 2020, mm, takže vlastně tady není konkrétní výzkumná aktivita, s kterou se počítá programu Copernicus a myslím GNSS, ale e, je tady podpora z Horizon 2020 pro oba programy. Takže je tu jasné propojení, e, Zabýváme se tím s našimi kolegy a mimochodem, jak jsem říkal, je to stejné ředitelství, takže propojujeme to e, s dalším rozvojem služeb, jako je tomu v mém případě. A jak vypadá stav věci dnes? tady mluvím o službách Kopernikus, to je výsledkem, řekněme, programu IP7, které rozšířily kapacity, které vyzrály tímto a takhle to vždycky funguje. My vždycky plánujeme, snažíme se zvýšit počet služeb, aktualizovat je a to eh, vše na základě výzkumných aktivit, které budou pokračovat. Takže co se týče účasti, tak eh, tady máme jistá pravidla v Horizonu 2020, která budou aplikována. Všechny členské státy se budou muset tohoto účastnit a všechny členské státy všechny státy, které mm, mají konkrétní eh, dohody eh, v rámci Horizon 2020. Ale současně co se týče infrastruktury, tak jsme se spolu s Evropskou vesmírnou agenturou toto začlenili, to bude i pokračovat do budoucna. Takže dosud eh, to byl celý takový eh, design konstrukce Sentinelu. Já myslím, že to bylo jedna čtvrtina, eh, to financovala Evropská komise a tři čtvrtiny financovány členy ESA. A do budoucna, od budoucích sedmi let, se budeme také věnovat výzkumu Eh, jde o eh, eh, satelity a také v rámci Evropské vesmírné agentury. Tam jde o to, to nejsou členské státy, nejsou našimi členy, ale snažíme se sledovat, jak by bylo možné přispět financování rozvoje další, této oblasti. Ráda bych ukončila tuto diskusi. Poděkuji všem našim panelistům za velmi zajímavé obsáhlé prezentace. Chtěla bych všem členům výboru připomenout, že máme ještě zasedání odpoledne. budeme eh, ještě eh, následné téma misí EU s velice zajímavým panelistou. Vím, že ten dnešní program výboru a jednotlivých delegací je velice těsný, plný, ale přesto doufám, že budeme moci o této, těchto otázkách dále diskutovat. Pánové, ještě jednou děkuji.